Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Dámy a pánové, začneme. Nous, nous sommes lundi, donc pas trop nombreux. <laughs> Při pondělku nás není tolik, jak tomu už tak bývá. Vítám vás všechny na zasedání našeho výboru. Začneme schválením zápisu z jednání v pořadu jednání bude mírná změna, protože pan Kašman nemůže přednést svůj příspěvek k dohodě z Kotonu 1545 a bude tedy eh, prezentovat svůj bod v 18 hodin nebo předtím po prezentaci komisařky Georgievy a e, ředitele FAO. Děkuji e, za flexibilitu z hlediska tohoto programu. Můžeme schválit tento pořad jednání? Výborně. Náš pořad jednání je tedy schválen s těmito změnami. Dostali jste zápis jednání ze 17. až 18. prosince 2012. Máte-li nějaké připomínky, prosím, sdělte je do konce našeho jednání sekretariátu, jinak budeme považovat zápis ze schůze za schválený. Také jste dostali doporučení a rozhodnutí koordinátorů z 22.1.2013. Máte-li tedy nějaké připomínky k tomuto zápisu, sdělte je sekretariátu. Pokud nikdo žádnou připomínku nezdělí, budou tato doporučení, to je příjemná hudba, budou tato doporučení schválena. A já sama nemám konkrétní sdělení, přejdeme tedy k dalšímu bodu na pořadu jednání. A mm, omlouvám se, říká předsedkyně sama, má, nyní se chci zeptat komise, zda nám chce něco sdělit. Rien du tout? Nikoliv. Výborně. Dostali jsme otázku pana Ricarda Corteze pro komisi. Text, komis, text otázky máte ve svých složkách. Chtěl by se pan Cortez Lastra ujmout slova? Nikoliv. Má tedy komise odpověď? La parole Slovo má komise. Já jsem Matias Altman z odboru Komise pro rozvoj soukromého sektoru. Děkuji mnohokrát za otázku. Na úvod bych rád sdělil, že Komise je zavázána směrem k podpoře trvale udržitelného obchodu a k tomu máme politické nástroje z hlediska firemní odpovědnosti vůči společnosti, také v rozvojové politice pro obchod. Vzpomenete si, že k podpoře Fairtrade jsme učinili eh, několik závazků a také jsme vydali sdělení o obchodu, růstu a rozvoji. Také eh, jsme eh, se zavázali k podpoře Fairtrade a v oblasti také pojištění a vydali jsme prohlášení ke společenské odpovědnosti firm. Ehm, důležitá je také naše agenda pro změnu. K tomu jsme vydali nedávno sdělení. Tam jsme zdůraznili význam trvale udržitelného zemědělství a e, to by mělo nabízet také nástroje k podpoře spravedlivého obchodování, podpoře drobných zemědělců a to odpovídá také vašemu úsilí. Druhá část vaší otázky, tedy do jaké míry podporuje Evropská komise informovanost v ob- v této oblasti napříč Evropskou unii. My jsme v rámci nástrojů pro rozvojovou spolupráci připravili tematický program pro nestátní aktéry a místní subjekty, místní úřady, což je velice důležitý nástroj pro Evropskou unii, který umožňuje realizovat projekty zaměřené na realizaci vzdělávacích aktivit a zvyšování povědomí o této problematice v EU. Jak už jsem také uvedl, používáme také nástrojů a možností, které se nám nabízejí ve spolupráci s členskými státy k tomu, abychom stanovili sociální a etická kritéria při zadávání veřejných zakázek, tak aby tyto standardy byly dodržovány při zadávání veřejných a státních zakázek na nejrůznější produkty. A k poslední části otázek, agenda pro změnu, Samozřejmě naším cílem je spolupráce se soukromým sektorem a právě Fairtrade je vynikajícím modelem který umožní propojit producenty na jihu se spotřebiteli na severu a tedy také soukromý sektor, který může pozitivně přispět k rozvoji. A to je naprosto v souladu s naší aspirací spolupracovat se soukromým sektorem a posilovat jeho úlohu při plnění cílu rozvoje. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Cortés Lastra. Děkuji, pan Cortés Lastra. Děkuji zástupci komise a děkuji mu za odpověď, ale já jsem ho také žádal o to, aby fair trade, tedy spravedlivý obchod, byl zabudován do veškerých témat. A já se domnívám, že ještě také budeme hovořit eh, s FAO. A tady nejde pouze o množství produkovaných potravin, ale především o jejich distribuci a zde distribuce také musí splňovat podmínky spravedlivého obchodu a my jako EU bychom mohli dělat opatření eh, tím směrem, aby distribuce byla spravedlivá, tak aby se pomáhalo i malým farmám. Já žádám komisi o to, aby do veškerých svých politických oblastí zabudovala právě spravedlivý obchod z hlediska malých farem. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Komise, prosím. Přejete si opět slovo? Já jsem to ani nevnímal jako otázku, spíše jako podnět, který zvážíme eh, při své další práci. Rozumím tomu správně? Ok, So no further responses. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát. A k dalšímu bodu na pořadu jednání budeme tedy eh, na, na, eh, pro další bod na pořadu jednání chystá se paní komisařka Georgieva. K, eh, přivítáme zde paní komisařku Georgievu. Předpokládám, že už bude skoro tady. On attend une petite minute, elle est en train d'arriver. Hein.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 Paní komisařka zde není, pokud se pan Deva chce zeptat, prosím, tejte se. Mě zaujalo, co jste řekl o spravedlivém obchodování fair a jak chcete eh, zapojit soukromý sektor do opatření v oblasti spravedlivého obchodování. Jakým způsobem přistupuje komise ke společnostem v 27 členských státech, jak mají zjistit, že jde o uplatňování politiky EU. Říkáte každé společnosti, která funguje od Belgie přes Holandsko, eh, třeba funguje pak eh, někde v Indii, v Jokartě, různě, eh, že právě tak by měla obchodovat, tak by měla jednat. Jak vlastně komunikujete v rámci EU se soukromým sektorem? Děkuji vám za tu otázku. Za prvé, fair trade, spravedlivé obchodování a podobné programy jsou dobrovolné povahy, nemůžeme nikomu vnucovat ehm, tyto standardy, jelikož jsou dobrovolné, celý ten systém je dobrovolný a my můžeme udělat jen to, že můžeme pomáhat těm, kdo v tom systému působí, aby fungovali efektivně a účinněji, například formou grantových programů například program pro nestátní aktéry a program pro místní e, úřady. Nabízíme také programy, které umožní indickým společnostem využít finančních prostředků a obchodovat, ale e, ti pak mohou svým protějškům říkat, jaké standardy si žádají, protože ten systém je pluralitní, nemůžeme podporovat jeden jediný standard a pak jej vnucovat všem společnostem. E, proto fair trade neboli spravedlivé obchodování vnímáme jako hnutí, do nějž se zapojují různí hráči, různé subjekty a ty si pak hledají svoji cestu, jak tuto politiku uplatňovat, protože to obsahuje celou řadu různých přístupů které jsou otevřené a pak si mohou všichni hledat partnery v soukromém sektoru. Děkuji. K dalšímu bodu na pořádu jednání je mi ctí, že mohu přivítat paní komisařku Kristalínu Georgievu. Když sledujeme současný vývoj. Hovoříme o krizi v Mali a v Sýrii. Situace je tam velmi vážná. V případě Sýrie jsme eh, bohužel téměř ztratili naději. O tom ještě uslyšíme. Eh, paní Georgie, vaše cesta eh, se věnovala problematice Mali a Sýrie krize tam vysvětlila jste také své obavy v souvislosti se šířením politické krize s nebezpečím extremismu a také e, v souvislosti s vojenskou intervencí. A e, vzhledem k tomu, že si vývoj v Mali žádal zásah francouzské armády, e, tak proběhla, probíhá misa MISMA přímo na místě a pak probíhá vzdělávací mise, která zahrnuje výcvik místních jednotek v Mali a e, subjekty z EU. E, samozřejmě to všechno má dopady především na nejzranitelnější části obyvatel, stva v Mali a vy jste se proto vydala do této země, mohla jste situaci v humanitární oblasti analyzovat. Pokud jde o Sýrii, po téměř dvou letech násilí se postupně daří vystupovat eh, z krize, ačkoliv situace je stále velmi vážná pro syrské občany a v této souvislosti tam opozice Eh, potvrdila účast v dialogu s režimem Basar Asada a to bohužel násilí pokračuje, jak dokazují například výbuchy v hraničních oblastech mezi Sýrií a Tureckem, proto se v této souvislosti eh, těšíme na vaši analýzu celé problematiky a uvědomujeme si, že je velmi obtížné vůbec poskytnout humanitární pomoc. Prosím, paní komisařka má slovo. Merci, madame Strifler, madame la présidente. Um... Děkuji vám, já vám děkuji za tuto příležitost, že vás mohu seznámit s, nej, pos, s nej, novějšími informacemi o situaci v Mali a v Sýrii. Přednedávnem došlo k poměrně významnému vývoji. V jednom případě byl pozitivní a druhý případ byl negativní já bych chtěla tedy začít s Mali a tam došlo k onomu pozitivnímu vývoji. Já, když jsem byla v tomto výboru po své návštěvě Mali, jsem byla znepokojena tím, že situace na severu byla velice e, zlá a z humanitárního hlediska pro Mali a také pro sousední země se stávala, byla situace stále napjatější. A právě proto bylo velice důležité, že se Francie rozhodla k zásahu a 22. ledna jsem opět navštívila Bamako, tak abych viděla, co se vlastně stalo a jak jaká je humanitární situace na místě. My jsme také navštívili v Burkině uprchlíky z Mali. Dnes ráno eh, premiér z Mali byl zde na návštěvě u nás, setkala jsem se s ním již po druhé a já mám ten dojem, že země otáčí svůj osud a že je tady jistá naděje pro Mali, tak aby Mali znovu získalo demokracii prostřednictvím voleb a také prost, tak, aby také stabilizovalo severní oblasti prostřednictvím oné, onoho vojenského zásahu. Já jsem budu nyní zabývat humanitární za, eh, situací a také tím, co je před námi. Humanitární situace v Mali, tak jak již jsem o tom hovořila minule, byla a nadále je velice dramatická. Mali je zemí, kde jedna krize následuje za druhou. Nejdříve potravinová krize, potom politická krize a potom vojenský konflikt na severu. Je to velice zranitelné obyvatelstvo, je druhé po Somálsku z hlediska umrtnosti dětí po, do pěti let věku. Také dochází k velkým uprchlickým tokům eh, 67 tisíc lidí odešlo z Mali a 220 tisíc lidí se přemístuje, přesídluje v rámci Mali. E, toto přesídlování v rámci Mali se zvýšilo v poslední době, ale již ne tak dramaticky. 22 tisíc e, registrovaných uprchlíků ve srovnání s lednem 2013 a o 14 tisíc uprchlíků v rámci Mali. Já nemohu říci, do jaké míry jsou tato čísla úplně přesná, ale nadále dochází k vyhánění lidí a k přemístování v rámci Mali, ale ty tyto, tato čísla nejsou významná. Co je podstatně znepokojivější je to, že nevíme, co od tohoto vývoje můžeme očekávat. My nevíme, zdali může dojít k události, která povede k tomu, že více lidí uprchne přes hranice, například, že dojde k útokům v rámci etnických komunit, anebo naopak, že uvidíme, že hodně lidí se bude vracet a to také by vytvářelo humanitární tlaky v rámci Mali, především na severu. My víme tři věci. Za prvé, ne, dochází k tak velkému nárůstu potřeb, humanitární potřeby, ale na druhé straně je tady špatný přístup k těm této humanitární pomoci. Ke konci ledna jsme žádali o to, aby byl umožněn přístup k humanitární pomoci a vidíme, že v tomto opravdu, v tomto ohledu k pokroku došlo. Ale nadále je rozhodující, o otevřít eh, více možností pro humanitární dodávky na sever Mali. A za druhé, tady víme, že jsou tady nové hrozby, například to, Jsou to například miny a další výbušná zařízení, která zastavují jak pohyb osob, tak samozřejmě humanitární dodávky. Za třetí víme, že i jich eh, Mali eh, má, eh, je v naléhavé situaci a také jsou, je tady vysoké, jsou tady vysoké humanitární potřeby a to se týká také sousedních zemí. Nyní bych to chtěla rekapitulovat. Chci říci, že komise je největší poskytovatel humanitární pomoci. My jsme doposud poskytli 93 milionů euro v rámci humanitární pomoci a v rámci těchto 93 milionů je 15 milionů z rozvojového fondu a zbytek je z Ekon. Zítra ještě eh, budeme informovat o dalších 22 milionech euro a celkově to bude 215 milionů euro. a já vás také žádám o vaši podporu z hlediska humanitární rezer, rezervy, protože my určitě budeme klepat eh, na dveře a budeme žádat o využití této rezervy. Co děláme s tímto financováním? My pokrýváme základní eh, potřeby eh, uprchlíků v Mali, Burkině a Nigerii. To se týká například potravin a přístřeží. V současné době 167 tisíc úprchlíků, také pod máháme nevládním organizacím, které eh, pomáhají na severu Mali. 85 eh, veškerých center nadále fungují. To bylo ještě před krizí a po krizi jsme se snažili také zachovat zásobování vodou v v Timbuktu. My také jsme podporovali Červený kříž, když pomáhal půl milionu lidí v Mali a snažili jsme také nabídnout své služby přesídleným lidem v rámci Mali. A my se také hodláme zabývat špatnou výživou. Asi 80 procent ze 60 tisíc dětí trpí obrovskou podvýživou. A to chceme a potřebujeme řešit. Takže peníze jsou důležité, ale náš humanitární tým spolupracuje s OSN, s Červeným křížem, s nevládními organizacemi a snaží se eh, řešit krizovou situaci a humanitárně pomáhat. A co nás čeká v budoucnosti? Další budoucí velkou úlohou bude zabezpečit přechod k obnově eh, řízení a zprávy státu především na severu. My jsme o tom hovořili s ministry pro rozvoj minulý týden v Dublinu. Kolega Pibals již oznámil, že se vracíme eh, k rozvojové spolupráci s Mali a k dispozici je 250 milionů euro. A jde o to, aby země začala znovu budovat eh, své správní struktury. A klíčem je, aby opět byly k dispozici veřejné služby například v Timbuktu a v dalších městech, protože tyto veřejné služby a jejich poskytování bylo poměrně eh, rychle a rapidně zastaveno. Máme také 18 milionů z nástroje pro stabilitu a tyto peníze hodláme využít na podporu eh, orgánu tak, aby vybudovali správní orgány především na severu s panem komisařem Píbalksem se snažíme vytvořit propojení mezi pomocí a obnovou a na to hodláme také využít naše fondy a chceme přitom také využít zkušeností humanitárních organizací, tak abychom e, urychlili obnovu poskytování veřejných služeb. My již jsme v pobřeží Slonoviny takto postupovali stejnou cestou a právě proto chceme takhle využít eh, eh, přítomnost nevládních organizací, tak aby tyto organizace poskytovaly pomoc, ale také vybudovaly přechod směrem k rozvoji. A na straně rozvoje nám jde o to, abychom rozvoj eh, co nejvíce urychlili. A pokud se týče humanitární situace, tak tady slyšíme také znepokojivé zprávy o lidských právech. Dochází také k zvraždě z odplaty a také o tomto jsem hovořila s jednotlivými orgány v Mali a také s panem premiérem jsem o tom hovořila. A již jsem řekla, že Evropská komise hodla aktivně spolupracovat eh, na tom, aby se snížilo etnické napětí na severu Mali. Všichni, kteří tuto zemi znají, tak vědí, že tady nejsou příliš dobré vztahy mezi etniky na severu a na jihu. A právě toto napětí může přerůst ještě v další problém a proto se na řešení tohoto problému musíme zaměřit. A my jsme hovořili s premiérem o tom, že došlo k obrovským špatným věcem a špatné situaci na severu, ale nesmí se to přelít na jih. A my jako EU eh, také vycházet a hodláme respektovat humanitární aspekty a také hodláme pomoci eh, při školení malijské armády a tady jde o to, aby armáda v Mali dokázala respektovat lidská práva a také pomáhat civilistům. My jsme rozhodnuti zůstat na místě a angažovat se na místě. My také víme, že Francie bude hodnotit svou přítomnost. Ano, situace se zmí, zlepšila, ale situace vyřešena není. Nedojde ke stažení vojsk, to by bylo předčasné a to by také nepomohlo stabilitě země. My také víme, že napětí, která již existují staletí, nemohou skončit obrácením listu. Takže je třeba eh, zahájit usmiřovací proces mezi severem a jihem. A také nesmíme zapomínat na další země v rámci Sahelu také s těmi pracujeme a vy víte, že my také spolupracujeme se Sahelem a s Alžírskem a jde o to, aby tyto země zlepšily svou odolnost vůči, vůči přírodním katastrofám. my také počítáme s vámi, s poslanci, že budete naše závazky podporovat. Dovolte, abych hovořila o Sýrii, kdy se eh, bohužel od našeho posledního setkání situace podstatně zhoršila. My jsme se tedy sešli 18. prosince a když jsem zde byla, tak jsme hovořili o 40 tisících uprchlících. V lednu e, to bylo asi 600 tisíc a v současnosti je to 830 tisíc uprchlíků. A to znamená, že v průběhu času překročíme hranici jednoho milionu uprchlíků a nebude to dlouho trvat. Uvnitř země Tedy když se na to my díváme zvenčí a díváme se na ty uprchlíky, tak eh, největší problémy spočívají uvnitř země, protože neustále boje eh, stěžují eh, situaci. Je téměř nemožné poskytovat pomoc velice zranitelným a oslabeným vrstvám obyvatelstva. To, co vidíte na mapě nade mnou, nám ukazuje, kam se nám podařilo eh, dopravit pomoc a to pravidelnou pomoc, kde jsme uspěli, kde poskytujeme příležitostně pomoc a kde narážíme na četné překážky a kde jsme neměli téměř žádný přístup. Eh, zeleně je zobrazeno, eh, kde se nám podařilo získat neomezený přístup, kde se podařilo eh, dosáhnout začného pokroku, ale tato oblast se zmenšuje. Žlutě jsou eh, zobrazené oblasti, kde máme omezený přístup, nepravidelný, kde eh, máme značné potíže, kam se nám přesto podařilo dopravit omezené dodávky. Co to tedy znamená? Znamená to, že se nepodaří eh, eh, do eh, centra země dopravit dostatek pomoci a to obyvatelstvo nutí k útěku přes hranice. Ráda bych vám také řekla, a je to zobrazeno i na mapě, i když je situace nesmírně obtížná, Eh, naše aktivity nebyly úplně znemožněny. Někdy slýcháme tvrzení, že eh, se dostává pomoc eh, pouze do oblastí, které jsou pod vládní kontrolou, ale to není pravda. Dovolte, abych uvedla tři příklady, jak se nám podařilo financovat uh, Eh, dodávky pomoci eh, do oblastí, které eh, kontrolovali rebelové. 21. ledna se podařilo dodat deky a nepotravinářské zboží do oblasti, do provincie Homsu a UNHCR také se eh, podařilo dostat do oblasti Alepa a Azasu a bylo to 50 tisíc eh, dek, 2 tisíce stanů a eh, další dodávky naléhavé pomoci. Byly to letecké dodávky a také konvoje. Nevím, jestli vidíte, kde je Latakia a potom se to týkalo také konvojů do Azasu. Bylo to na základě eh, dohody eh, mezi vládou a opozicí. Navzdory eh, velkým problémům se podařilo dopravit tuto pomoc. A další příklad. 16. února byla dána pomoc. Bylo to 6 tisícům interně přesídleným osobám na eh, severozápadní provincii a stále ještě více pomoci pro 25 tisíc osob je připraveno. A třetí příklad, financujeme nevládní organizace, pomáháme 50 tisícům osobám, které uvízly v táborech v Atme. Slyšeli jste o těchto táborech na syrsko-tureckých hranicích na syrském území a chceme poskytnout i více, pokud eh, sousední sousední země našim partnerům eh, dovolí, aby eh, vyvinuli další aktivity. A není to snadný návrh. Spolupracujeme velice těstě s Libanonem, Jordánskem a s Tureckem. Minulý týden jsem se setkala s ministrem pro eh, rodinu a sociální věci Turecka a hovořili jsme o tom, jak můžeme zvýšit evropskou pomoc, co může udělat Turecko, aby nám pomohlo, abychom učinili mnohem více pro Syřany, kteří jsou právě v Turecku. A já jsem eh, eh, říkala, pokud mohu něco navnout, proč bychom nemohli identifikovat nový eh, tábor, ale je třeba, abychom přitom byli od samého začátku. A musíte nám umožnit využít našich kanálů poskytování pomoci a podporu nevládních organizací, které jsou našimi partnery. A já bych to označila za hořký úspěch, kterého jsme e, dosáhli při konferenci v Kuwaitu, protože e, na této konferenci e, jsme chtěli vyčlenit 1,5 miliardy na nadcházejícího půl roku pro proč je to hořký úspěch, protože jsme chtěli dosáhnout mnohem více. Má to být určeno eh, pro řešení krize, kterou je eh, možné řešit pouze politickými prostředky. A my jsme se zavázali, Evropská eh, unie se zavázala na této konferenci, že eh, poskytne 272 eh, milionů. To byl nejvyšší závazek a byl to jeden závazek, na který jsem velice hrdá. Komise a členské státy EU se k tomu společně zavázaly a mezi členskými státy Spojené království, Itálie a Švédsko eh, a Německo přišlo s tímto závazkem, ale ještě další země se zavázaly, i když eh, k menším částkám. Přesto to ukazuje eh, velkou podporu. Je to na rámec 323 milionů eur, které jsme již přislíbili ale téměř 600 eh, milionů eur. Ale musím vám říci, že to není jediný humanitární příspěvek. V dalších měsících se budeme snažit eh, zvýšit eh, svou pomoc Syrii. K Syrii bych chtěla ještě eh, vyzdvihnout jednu velice prostou, ale kritickou otázku. Eh, neměli bychom politizovat poskytování pomoci, eh, když dochází k ostřelování konvojů, tak se situace pouze bude zhoršovat, pokud obě strany budou e, vnímat situaci tak, že jsou buď na naší straně nebo proti nám. Jinými slovy řečeno je třeba postupovat velice opatrně, neříkat, že pomáháme opozici, že poskytujeme humanitární pomoci, anebo zase e, e, vůči vládě. Neutralita, nestranost povede k záchraně více lidských životů. Nejsou to pouhá slova, je to zásadní úkol. Já se s tím setkávám každý den, protože se eh, nenaplňuje politické řešení a eh, humanitární pomoc, i když není dostačující, je jediná věc, kterou můžeme učinit. A eh, tak je na snadě eh, pokus eh, celou otázku spolitizovat, ale to by nepomohlo nikomu. Není to politické řešení. Eh, vedlo by to jenom k tomu, že bychom ztratili jedinou šanci, jak reálně můžeme lidem pomoci. Tolik tedy k naší pomoci Mali a Sýrii a chtěl bych poděkovat našim pracovníkům, kteří nám umožnili se zhostit svého úkolu. Děkuji. Merci beaucoup, madame la commissaire. Nous... Děkuji vám, paní komisařko. A nyní dáme slovo poslancům, kteří se přihlásili. Já si však dovolím ještě stručnou otázku. Vyhoštění Eh, často se právě s touto problematikou, s tímto problémem setkávají mladé ženy, které pak jsou třeba nuceny k prostituci. A pak dám ještě samozřejmě slovo eh, kolegům. Pan Berman, prosím. Thank you very much. Děkuji vám, paní komisořko, za velmi barvité vylíčení situace v Mali a v Sýrii. Myslím si, že Evropský parlament vás nemůže než obdivovat a být vděčný za to, eh, jakou práci odvádějí vaši pracovníci eh, v této humanitární krizi a jsme na to také hrdí. Ale jak říkáte sama, není to snadné. Rozhodně není snadné řešit bezpečnostní problematiku v severní Mali. Já si dovolím jenom k Mali. Byl jsem minulý týden ve Washingtonu a e, diskutoval jsem s kolegy z USAID, ze Světové banky, hovořil jsem také s Johnem Carsonem, e, kterého asi znáte, tedy ministrem pro africké záležitosti na ministerstvu zahraničí USA a došli jsme ke schodě v tom smyslu, že je nezbytné obnovit vládu v Bamaku tak, aby země zůstala jednotná, proto musí pokračovat i vojenské úsilí, ale také úsilí humanitární. A samozřejmě teprve pak to napojit na rozvoj, který dá Mali novou perspektivu eh, a nikoli jenom eh, perspektivu frustrace a eh, vzdání se. Nevím, do jaké míry ukazují vaše analýzy na možnost obnovení vládnutí v Bamaku, ačkoliv to nespadá do, všeho, do vašeho portfolia přímo, zcela jistě jste jednala s úřadujícím premiérem, máte jistě na to svůj názor a doufám, že se nám podaří Mali pomoci, aby uspořádalo volby v roce 2013, protože to je nezbytná podmínka pro to, aby rozvojová pomoc mohla přijít, protože američané nemohou ve státech, kde proběhl eh, převrat, nemohou vůbec poskytnout humanitární pomoc. Evropská unie má také vlastní problém s tím, že vlastně není ustavená vláda v Mali. Eh, proto si velice eh, velice bych ocenil, kdybyste mohla hovořit o napojení té zbytné pomoci na pomoc humanitární. Samozřejmě Eh, Al-Qaida, sesazená, mm, paralizována na východě Afriky, ale v Sahelu i nadále funguje a je potřeba eh, ji i tam se stít. Ještě jednu otázku a pak dám slovo panu Martinézovi. Martinézovi. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já budu hovořit velice stručně. Je to všechno jasné. Já chci pouze dodat jednu věc do protokolu. My jsme dnes s paní De Kaiser, s paní Strifle absolvovali pracovní oběd s malijským premiérem a některými malijskými poslanci. Je důležité se o tom zmínit. My jsme velice spokojeni s jejich práci kterou oni vykonávají a také kterou my vykonáváme. My někteří jsme byli v Santu Dominku a tam se konala regionální konference parlamentního schromáždění a KTEU a jedním z hlavních bodů na programu byla také situace na Haiti tato situace byla zásadním způsobem analyzována a my jsme se dadosti učiněním konstatovali, že práce, která tam vykonáváte, paní komisařko, je tam vysoce eh, hodnocena a to nás velice potěšilo. To nám také říkali naši velvyslanci, to jsou velvyslanci na Santo Domingo a oni nechtěli hovořit eh, o situaci na Haiti. Já vám tedy chci ještě jednou poblahopřát a chci vám poděkovat za práci, která se tam vykonává. Chci ještě jednou zdůraznit, že jsme si toto vyslechli s velkým dojetím a chci také využít této příležitosti a chci vám říci, jak jsme měli velkou radost z toho, že se tady také hovořilo v souvislosti s Haiti o práci paní Strifler. Já vám ještě jednou děkuji a děkuji všem ostatním kolegům. Paní komisařka, prosím. Uh, starting with, uh, with your question. Začnu vaší otázkou. Je to opravdu nesmírně vážný problém, když dochází k vysídlení osob a tyto tábory je vždy velice problematické zabezpečit. Ti, co eh, trpí nejvíce, jsou ženy. A my to zjišťujeme ve všech táborech. Je to otázka eh, různých příběhů. Mladé dívky jsou nuceně provdávány, jsou de facto prodány a nuceny k prostituci ve své činnosti. Vždy usilujeme o to, abychom jim poskytli větší ochranu, abychom učinili opatření, které budou vycházet z úvah, jak koncipovat takovéto tábory a jak poskytnout větší ochranu ženám. Bohužel musím říct, že to problém je a že O tom musíme hovořit a to velice upřímně. Nejlepší způsob, jak můžeme ženám, které jsou v těchto táborech, pomoci, je to, abychom jim zajistili nějakou smysluplnou činnost, zaměstnání, což jim propůjčí větší důstojnost, hodnotu a zviditelní také jejich osud. Když jsem navštívila Burkinu Faso. Hovořili jsme také o situaci eh, žen Tuaregů, protože eh, tyto ženy vykonávají hlavní práce, ale víme, že v těch táborech by měli jít příkladem mladým dívkám a tyto ženy mi řekly, nejenom abyste pomohli nám, ale takto pomůžeme eh, našim dcerám, aby se naučili pracovat, aby se později mohli zase vrátit do společnosti. Já tu nevidím eh, kolegy, kteří se mnou cestovali. Kim je tamhle. Ale my jsme jim přislíbili, že se budeme snažit eh, tam vybudovat řemeslnou eh, výrobu eh, v táborech, že budeme podporovat takovéto činnosti. Proč je to tak složité? Protože to není záchrana životů, ale v jistém smyslu to je záchrana lidských životů. A setkáváme se s těmito obavami všude. Chtěla bych se tedy ještě eh, zmínit v této souvislosti o uprchlících v Mali. Eh, jsou to velice mobilní eh, lidé, jsou to nomádské kmeny, které se přesunují s dobytkem přes hranice, jdou tedy do Burkiny Faso, do Nigeru, do Mauretánie a to jsou všechno velice chudé země a my se jim snažíme pomáhat tím, že jim poskytujeme potraviny, lékařskou pomoc, ale vytváříme eh, určitý faktor tím, že se, aby, aby se snažili usadit. A já o tom diskutuji s naším týmem. V současnosti je nesmírně důležité eh, zajmout přístup, abychom eh, je přiměli k návratu. Jde tedy o dvě věci. Je třeba eh, zajistit důstojný život uprchlíků v uprchlíckých táborech, pomáhat těm zvláště zranitelným, a to zejména ženám, ale současně nejlepší věc je vytvořit pro ně vhodné eh, podmínky k návratu, aby tito lidé nezůstávali v eh, táborech příliš dlouho. K otázce pana Bermana. Já jsem poměrně optimistická. V červenci myslím, že 31. července se mají konat volby v Mali. A tyto volby budou poměrně úspěšné, vnesou důvěru eh, v poměry v této zemi a ta tvrdá práce bude pokračovat po volbách bude třeba eh, vytvořit všude akce schopné instituce. A to není tak snadné, protože eh, ten převrat má eh, obrovské dopady na Mali. To neznamená jenom skutečnost, že byl vyhnán prezident a že je tam skupinka vojáků, kteří mají v rukou moc, ale byli zničeny kanceláře, vypálené archívy, ukradené počítače. Tento převrat znamenal také to, že lidé, kteří měli určité pozice na úřadech, tam už nejsou, není tu tedy jasné středisko moci, když já se tam zeptám, kdo se stane budoucím prezidentem v Mali. Eh, kdo je vůdčí osobností, to vůbec není jasné. Eh, takže eh, dojde k obnově a já jsem přesvědčena, že dojde k nastolení řádné zprávy veřejných věcí, ale je třeba o tom uvažovat jako o velice složitém dlouhodobém procesu po volbách. A musíme se připravit také na to, že se po volbách dostanou eh, k moci lidé, kteří budou potřebovat mnohem větší podporu, aby se jim podařilo sjednotit zemi. I když nevíme, kdo bude prezidentem, je jasné, že tento prezident bude potřebovat mnohem eh, více podpory na eh, dlouhou dobu. Co se týče uznání naší činnosti v Haiti, děkuji vám. Je, je, bych chtěla upřímně říci, že e, informace z médií o Haiti byly tak strašně negativní, že jsem byla nesmírně překvapena, že situace tam eh, byla mnohem lepší. Já jsem možná měla hrozná očekávání, ale přesto to bylo mnohem lepší. Z dvou ohledů bylo tam eh, učiněno velmi mnoho. Eh, po té, co 1,6 milionů ztratili přístřeší po zemětřesení, tak 1,2 milionu lidí mají nějaké přístřeší přístřeží. A my tam opravdu pracujeme. Humanitární pomoc a rozvoj e, komise ukázaly, e, co může zajistit takovéto propojení a to velice působivým způsobem. E, parlament nás upozornil, že tomu musíme věnovat pozornost. Děkuji, my jsme tomu věnovali pozornost. A jaká je klíčová eh, výzva? Máme tam skvělého velvyslance, eh, člověka, eh, který se této činnosti na Haiti věnuje z plného srdce. A tak se lidé, co se věnují humanitární pomoci, spolupracují a snaží se obnovit eh, sousedství, zajistit, aby obnova šla ruku v ruce s eh, vytvářením pomoci a eh, vzdělávání. Co se týče eh, boje s cholerou, seznámil jsem se s šesti projekty, které na mě nesmírně zapůsobily. Haiti je země, kde určitou vinu mají dárci, protože Eh, jsme tam přišli s velkým množstvím eh, peněz, 10 miliard eh, v zemi, která ani není schopna absorbovat tolik peněz. A za tři roky je situace taková, že je stále nutné vytvářet instituce a toto prostředí nemůže absorbovat tolik peněz byl to příliš eh, rychlý posun. Měli jsme nereálná očekávání, co je třeba učinit a eh, my nemůžeme říkat, tam není dostatečně rychlý postup, eh, zastavíme subvence. To by byla velká chyba, protože Haiti je projekt na 30 let, ne na pouze 3 roky, mám-li to brát opravdu vážně. Continuez avec euh, nos députés, Monsieur Görens. Výborně, budeme pokračovat, pan Görens. Děkuji vám. Já nejprve chtěl poděkovat paní komisařce za to, že přišla na zasedání našeho výboru pro rozvoj. Ehm, také mě e, zaujal váš popis situace v Mali a v Sýrii. E, rád bych však zdůraznil důvody ke znepokojení pokrok, kterého bylo v Mali dosaženo v souvislosti s ustavením stabilnější situace Ehm, zatím eh, ukazuje nejistotu. Budou to teroristé, kteří pak eh, mohou vyhodit celou planetu do povětří. Ehm, je to takové dežavy. Představme si situaci v Afganistánu. Tam napřed bylo dosaženo vojenského úspěchu, ale pak se moci opět ujali teroristé a stalo se to téměř nepřekonatelným problémem a trvalo to po celá léta. Rizikem těchto situací je, že eh, agentury pro spolupráci, které působí pod zastřešením EU nebo jeho členských států samozřejmě ehm, ehm, nemohou přejmout celou odpovědnost za budoucnost. Musíme si eh, uvědomit, jak tedy působí. Takový drobný komentář. Konkrétně eh, projekt, který vznikl v souvislosti eh, s vaším projektem, byl tedy také test, který se eh, snažil dokázat, eh, co přináší tato akce eh, na základě nestranosti. Právě nestranost nám umožňuje jednat a to jednat způsobem, který je důvěryhodný pro všechny strany konfliktu. Konkrétně v Sýrii se to potvrzuje také. Je to velice důležité a rozumím také tomu, že uvnitř Evropské unie jsou všechny části vlastně oddělené, ale má to své limity i ta spolupráce, eh, protože spolupráce končí tam, kde se objevuje nebezpečí, že bude ovlivněna vaše nestranost. Můžete mi potvrdit eh, tento úsudek a také to, zda příklady, které jsem zmiňoval, eh, nás povedou k tomu, že budeme muset akceptovat status quo, a zároveň, když Evropa stojí tváří v tvář krizi, zároveň si klade otázku, jakou tvář nastaví zbytku světa a přitom vyjednává o víceleté finanční rámci. Představme si, i Evropa poškodila svou pověst. A musíme být zcela upřímní v rámci Evropy a naše členské státy, které odpovídají za víceletý finanční rámec, ehm, konkrétně třeba komisař eh, Píbalk v této souvislosti má také důležitou úlohu, vidí eh, to, že státy Eh, nesou odpovědnost za další budoucnost Evropské unie a klademe si tedy otázku, zda jsou také připraveny navýšit své úsilí, aby se angažovali také, respektive aby se celá Evropa angažovala v humanitární práci, v humanitární pomoci pokud se nedovedou dohodnout v rámci Evropy, jakým způsobem najdou finanční prostředky, aby se angažovali eh, v širším měřítku, v měřítku celosvětovém. Také jste zmiňovala skutečnost, že díky finančním prostředkům, které jsou k dispozici, je možné eh, tyto mise provádět, ale zároveň je nutné apelovat a využívat fondů 27 členských států. Musíme si také uvědomit, jakým způsobem se budou státy eh, moci postavit k této spolupráci, zda budou sdílet svoji kompetenci. A v této souvislosti Ehm, víme, že si musíme uvědomit také politickou dimenzi celé problematiky. Děkuji a slovo bude mít pan Deva. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Když eh, slýcháme o tom, co komise dělá jménem občanů Evropy, tak má člověk někdy pocit hrdosti nad tím, co komise dělá, ale nyní jsme eh, právě slyšeli, že můžeme být hrdí na tom, že evropští lidé, daňoví poplatníci, se snaží pomáhat těm eh, nejzranitelnějším, jak eh, v Mali, tak i v Sýrii. A tak já mohu jenom poblahopřát za tuto práci, protože to je opravdu velice záslužné a pomáhá té nejvíce zranitelným osobám na planetě a e, zachraňovat jejich životy, ale když se na to podíváme e, z celkového hlediska, nejenom z humanitárního hlediska, tak si řekneme, co vlastně děláme. Co se týče Mali, tak eh, mám eh, dojem, že eh, je tu gerilová taktika a džihadisté budou vytvářet nestabilitu a zabrání občanům, aby se tam usadili, vytvoří nestále podmínky pro další rozvoj a jak je možné na to reagovat? Budou eh, prchat do pouště, do různých oblastí, bude stále více uprchlíků. Jaké je řešení? My jsme to byli svědky v Afganistánu eh, po několik let a my jsme vynaložili 3700 eur na každého Afgánce od samého počátku vzniku těchto problémů. A když se podíváme, že HDP je asi 600 eh, dolarů v Afganistánu, což je asi 500 eur, eh, to je sedminásobek eh, roční částky, kterou jsme naložili na každého Afgánce. A jaký je výsledek? Budou tedy opouštět zemi a nechají to v rukou Talibanu proč tedy jsme tam šli? My potřebujeme nějaký celostní přístup a e, pochopení, e, oč usilujeme. My vynakládáme obrovské množství peněz Afganistanu a na co, k čemu? A čeho dosáhneme v Mali, pokud se k tomu nepostavíme také eh, eh, holisticky. Jistě eh, lidé musí usilovat o zajištění míru. A my děláme, co je v našich silách, abychom pomohli lidu v Sýrii. Komise vynaloží na 600 milionů eur, abychom poskytli vodu, potraviny a podobně. A co dělají Arabové eh, nejbohatší země z hlediska zdrojů. Co dělá eh, Saudská Arabie, co dělá Katar a další země? Eh, proč chudí evropští daňoví poplatníci pomáhají? Já na tyto otázky nevidím žádnou odpověď. Děkuji, pan Cortes Lastra, pak paní komisařka. Muy bien. <clears throat> Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, señora Georgieva, yo no podía... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl, paní komisařko, poblahopřát k vaší práci. Nám všem se vaše práce velice zamlouvá. Já pocházím z Kolumbie a také v Kolumbii máme 4 miliony přesídlených lidí. A proto mě velice zajímá situace v Mali, zdali tam dochází k jakési odvetě a existují inspektoři, inspektoři, kteří by tam mohli pracovat a provádět dozor navrhla jste činnost těchto inspektorů, kteří by dbali na to, aby nedocházelo k porušování lidských práv? Jakou jste dostala odpověď? A potom ještě konflikt v Sýrii. Tento konflikt pravděpodobně bude trvat ještě delší dobu. S tím se budeme muset také vypořádat. A mě by zajímalo, zdali se provádí jakási koordinace s OSN nebo s Červeným křížem a zdali se společně stanoví další práce, protože až budeme mít eventuálně 2 miliony uprchlíků, co budeme pro ně dělat? Paní komisařko, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám za vaše otázky a připomínky. Pan Gorenc, k panu Gorencovi, já s vámi souhlasím v tom, že vojenské vítězství bylo relativně tou snažší částí, ale potom udržení dlouhodobé bezpečnosti, to je daleko služetější věc. My máme co dočinění z oblastí, kde již určitou dobu se obchoduje s drogami a také se tam provádí únosy a to je vlastně to, jak si lidé vydělávali a také jak se financovali extremisté tak, aby eh, extremisté mohli takto budovat své kapacity. A potom je velice složité otočit stránku, protože mně bylo řečeno, že například eh, že dostane někdo 10 tisíc dolarů za převezení drogy z bodu A do bodu B. A jak potom eh, jako rolník můžete takovému to obchodu, takovéto obchodní činnosti konkurovat? Takže úspěch voječ, vojenské intervence je pozitivní, ovšem samozřejmě nedojde okamžitě k, k zlikvidování zločinnosti, ale je třeba proto budovat policejní jednotky, vojenské jednotky, ale je třeba také realisticky smýšlet a vidí, je třeba také zvážit, co je realistické. Nesmíme zopakovat příklad z Haiti, kde jsme si e, stanovili nerealistické cíle a pak jsme byli vlastně zklamaní, pokud nebyly tyto cíle naplněny. Já nemohu nabídnout žádný zázračný recept my můžeme pouze říci, že Mali je typický příklad pro eh, šíření a distribuci humanitární pomoci a také využívání humanitárních organizací, protože humanitární organizace eh, jsou zvyklé pracovat v takovémto prostředí a to je naše aktivum pro budoucnost. A proto je důležitá nestranost. My zde hovoříme o stále přítomnosti v prostředí, které bude nadále velice kolísat. Evropská vnější služba také spolupracuje v této oblasti s jednotlivými útvary komise. Dnes máme koncepční rámec a také se provádějí kompr- Eh, komplexní kroky a my definujeme, kde je možno poskytovat humanitární pomoc a kde mu, mohou působit humanitární organizace, tak aby tyto organizace byly také chráněny. Já jsem se domnívám, že situace, eh, ze situace v Mali a eh, v Sýrii jsme se poučili a již budeme lépe vědět, jak provádět tuto politiku v budoucnosti. Pokud se týče víceletého finančního rámce, tak já nemohu říci, jaký bude jeho výsledek, protože komise předložila návrh. My se domníváme, že tento návrh je dobrý. Členské státy předložily odlišný návrh a nyní se jedná s parlamentem. A já doufám, že nakonec také si všichni uvědomí, že humanitární práce je velice v našem nebezpečném světě důležitá. A že také doufám, že tato humanitární činnost bude dostatečně finančně podložena. Je zásadní tak říkajíc posunovat členské státy vpřed jestliže vznikne velká krize, pak také řešení této krize pomůže Evropě. Proto bychom měli se všichni mobilizovat a dělat to, co je nutné. Pokud se týče procenta 0,7, tak tady si myslím, že nevysvětlujeme veřejnosti správně, proč je třeba tento závazek dodržet. Já se domnívám, že je zásadní, aby evropské státy pochopili, že i když je naše ekonomika v krizi, tak je třeba toto číslo dodržet, protože jestliže toto číslo nebude dodrženo, pak celý svět bude ještě zranitelnější a pak budeme mít menší trhy, kam budeme moci zasílat své zboží. A já kde bych viděla, že by se měl parlament prosadit, to je v otázce flexibility, protože my můžeme peněz více využít, jestliže můžeme přizpůsobovat naše rozhodnutí, protože naši kolegové nemohou nakládat flexibilně s jednotlivými položkami. A vy jste se také chtěl ještě něco zeptat. Le point politique que je voulais faire ressortir. Já jenom velmi stručně, pan Lorenz, ale nemáte slovo. Pane Lorenzi. Eh, takže vy předběhnete úplně všechny, já jsem si chtěl dovolit jenom poznámku Summit, Evropská rada tedy v podstatě nebere žádný ohled ani na parlament, ani na komisi a proto si myslím, že je strašně důležité, abychom si jasně řekli, co musí parlament dělat, jak vystupovat vůči ehm, Evropské radě, pokud ta se vůbec nezajímá o názor parlamentu a jakým způsobem přispívat potom k rozvojové politice. To je zásadní problém, který poškozuje kredibilitu Evropské unie. E, a víme, že fungujeme mezi institucionálními pilíři, ale nedokážeme sami nalézt konsenzus ehm, a nedokázali jsme ho dosud absolutně je to flexibilita, víme, že um, ehm, Rompe a ostatní chtějí tedy eh, být takzvaně flexibilní, ale my už jim nevěříme. Ta flexibilita ehm, také nemůže znamenat absenci základu. A právě ehm, toto vlastně eh, ohrožuje komisi dnes. Ne, že bych se s vámi přela o faktu, že ne, by nebylo v zájmu Evropy Eh, zapomenout na závazky, které jsme učinili vůči světu. Samozřejmě to by nám nepomohlo, kdybychom na to zapomněli. To nás stojí dobrou pověst a dobrá pověst znamená také ztrátu kredibility a konkurenceschopnosti. Tam se shodneme, ale k flexibilitě bych řekla asi tolik. Samozřejmě lepší je více peněz a výše flexibility, na tom se shodneme, ale musíme také problematiku flexibility brát vážně. A říkám to jako někdo, kdo pracuje s finančními prostředky celý život a když jsem přišla ze Světové banky do komise, tak mě zarazilo, jaká rigidita eh, tady funguje při nakládání s finančními prostředky a jak záporné dopady to má na nás. A proto bych apelovala na parlament v tom smyslu, aby se snažil maximálně udělat to nejlepší pro Evropu a právě toto je součást té nejlepší cesty pro Evropu. A pokud bych mohla reagovat na otázku a připomínku pana Devy eh, k holistickému přístupu eh, k arabským zemím. Ano, není na nás ve výboru pro rozvoj v humanitární práci, abychom se dostali eh, do přední linie politického a vojenského plánování. To není náš úkol, ale naším úkolem je jasně říci, že pokud umožníme rychlé stažení, eh, tedy aby ta práce probíhala Ehm, ale nebyla zajištěna bezpečnost, znamená, to bude větší utrpení. Například v Kuwaitu se vyjádřili velmi jasně. Saudská Arábie se zavázala k 300 milionům, Kuwait také 300 milionů, ehm, Spojené arabské emiráty učinili závazek ve stejné výši a daří se jim realizovat tyto závazky. Proto je musím pochválit za to, že se zavázali k vyčlení těchto částech. Atmosféra v Kuwaitu eh, skutečně eh, byla eh, velmi realistická. Já jsem předpokládala, že proběhne spousta politických projevů, ale každý si uvědomoval, že je potřeba zasáhnout pomoci, protože situace je velmi těžká. Já si myslím, že musíme i nadále udělat uh, Eh, možnost, vytvořit možnost, abychom eh, transparentně pomáhali. Já nyní organizaci OCHA v rámci OSN eh, se snažím podnítit k tomu, aby skutečně vznikala kultura odpovědnosti. A ještě k panu Kortosovi Vlastrovi. To je problematika lidských práv, v problematika humanitární, ale má to také humanitární implikace. A my jsme nabídli malickým úřadům možnost navýšit přítomnost OSN, ale já to vnímám tak, že jsou ještě rezervy. Doufám tedy, že úřady v Mali budou otevřenější vůči rychlému zavedení širšího týmu těch, kteří budou monitorovat dodržování lidských práv. Zatím kapacita je v tomto směru omezená. A ke koordinaci ve vztahu k Sýrii. My jsme v neustálém kontaktu s ostatními. Naše služba společně s OSNOČA jsme vytvořili takzvané humanitární fórum pro Sýrii, které zase dá zítra v Ženevě a setkalo se již sedmkrát a právě tam diskutujeme o tom, eh, co kdo dělá, jak jsou potřeby pokryté a tak také probíhá spolupráce přímo v terénu a v té, na této koordinaci se tedy výrazně aktivně podílíme, ale musíme si uvědomit, že je to velmi těžké, protože se podmínky neustále mění a nejobtížnější je dosáhnout koordinace si vládou opozicí, protože eh, podmínky se mění ze dne na den. I během dne můžete mít někam přístup ráno, ale eh, odpoledne téhož dne vám humanitární pracovníky zastřelí. Je to nebezpečné. Výborně zůstává nám tedy čtyři eh, otázky a čtyři minuty. Musíme být velmi struční, tedy na jednu minutu. Dávám slovo paní Bontner. Děkuji. Tak, teď už jsem mi uběhlo 60 sekund, ano, teď mě počítají. Chtěla jsem hovořit o Sýrii a o oblastech, které drží repelové. Setkáváme se s velkými problémy. Červený kříž také zcela neplní um, svůj úkol v oblastech držených Asadem. Já bych ani nedoporučovala přímo vypravit se do oblastí, eh, které drží repelové ve své moci, ale musíme si uvědomit, že je potřeba udělat víc a to spíše dřív než později, je tam také MSF, můžeme pro ně navýšit objem finančních prostředků, jaké další možnosti se nabízejí, jak můžeme ovlivnit Červený kříž, aby eh, také přispěl k vyvážení situace zcela jistě tam je potřeba dělat více. Neříkám, abychom to vše vzdali a nechali v rukou rebelu, ale musíme dělat víc, než děláme, paní de Kaiser. Děkuji vám. Já sdílím obavy a pochybnosti také v souvislosti s vývojem v Mali ehm, i přes určitý optimismus, který jsme zaznamenali v, ústy, eh, v souvislosti s připravovanými volbami na 31.7. Ale Eh, uvidíme, jaká situace bude v Somálsku poté. A eh, my jsme v souvislosti s Mali navrhli poskytnutí pomoci. Eh, víme, že je tam 400 tisíc uprchlíků v těch vnějších oblastech, těch vysídlených a jak bude vypadat situace 31. července? Jakým způsobem můžeme umožnit těmto lidem přístup do země? Je pro ně něco připraveno, aby mohli volit, aby se mohli účastnit voleb? To je otázka z mé strany. A ještě k tomu by mě zajímalo, jak samozřejmě dobré, když státy plní své závazky, ale zároveň si kladu otázku, jak jednají vůči ostatním, tak aby eh, tyto finanční prostředky nebyly vynány z donucení. Ono je velice eh, obtížné vytvořit komplexní systém pomoci. Zároveň musíme pochopit, že se bez takové pomoci neobejdeme. Ještě pan Bergman. Pokud se týče srovnání Afganistánu a Mali, Mali je dvakrát větší než eh, Afganistán také v Mali je 15 milionů lidí, které nemůžeme porovnat s Afgánci vzhledem k tomu, že jsou velice konzervativní Afgánci chtějí sice ústavu a chtějí jiný svět, než který chce Taliban, ale přesto jsou blízko Talibánu. Ale v Mali je to jinak. Oni vítali francouze, protože oni chtějí, aby došlo k obnovení právního státu a také demokracie, která již zde vládla desetiletí. To je obrovský rozdíl, na kterým můžete stavět. A já také chci říci, že v Afganistánu máte obrovské problémy s drogami, s pěstováním drog v Afganistánu a v Mali tam je to jiné. Tam jsou problémy s obchodováním s drogami. A samozřejmě dochází také ke korupci a spo, objevují se tam obrovské částky peněz při obchodování s drogami směrem do Evropy. A já bych tedy nedoporučoval, abychom dělali jednoduché srovnání Afganistánu s Mali. A paní Georgieva. Chci nejdříve reagovat na paní Brandner. Dala jsem již několik příkladů, jak pomáháme lidem v oblastech kontrolovaných rebely. My eh, podporujeme OSN při eh, o, akcí OSN, které vlastně překračují tu eh, dělící čáru. Celou řadu takovýchto akcí jsme již také prováděli. Také pomáháme lidem přímo na místech jednotlivé organizace, které pomáhají, nebudu jmenovat, protože jinak bychom eh, také mohli eh, je ohrozit také bych neobvinovala Červený kříž. Já se domnívám, že Červený kříž, také Červený půlměsíc dělá maximum, co může. Podíváte-li se na mapu, tak v určitých oblastech, včetně oblasti oblastí, eh, které jsou zde vyznačeny červeně, tak tam červený eh, kříž velice pomáhá. Pokud se týče červeného půlměsíce, tak tady je velký problém, protože oni jsou chápáni za prodlouženou ruku vlády a to jejich účinnost v oblastech kontrolovaných rebeli velice eh, minimalizuje. A my uznáváme, že potřebujeme pomáhat většímu množství lidí. A já také chci v této sněmovně říci, že využíváme všechny kanály, kterými můžeme eh, k lidem dostat pomoc. Eh, jsme v kontaktu s pomocnou jednotkou, se kterou máme stále kontakty a také navazujeme kontakty se všemi, kteří mohou pomoci. Nemáme žádné předsudky. My pouze nedáváme finanční prostředky ani vládě, ani opozici. To jsme nedělali ani v minulosti, ani to nebudeme dělat v budoucnosti. My povzbuzujeme naše partnery, aby prováděli operativní operace, protože já již jsem tady popsala, že například letělo pět letadel do Latakie, tam na to byly navázána nákladní doprava a my opravdu za takovouto pomoc platíme velké peníze nesmíme zapomínat na to, že u Turecka a u Iráku, tak tyto země mají potíže s tím toto schválit, tuto pomoc protože pro ně to skutečně není triviální záležitost, ale my se snažíme právě i přes tyto země lidem pomáhat někdy možná o tom nehovoříme nahlas a sice proto, protože často tyto operace nejsou bezpečné. Jeden příklad. A to je humanitární pomoc eh, lidem v obsazených oblastech rebely. Tady jsme pomohli například v nemocnici a také to vyšlo najevo a e, těsně na to byla nemocnice vybombardována. Takže to je to, co mě opravdu po, připravuje nebez, nes, bezesné noci. A také e, tlak na lidi, aby se vrátili. Ne, my na ně netlačíme, aby se vrátili. Tito lidé se vrací dobrovolně. A já nevím, že bychom někdy vykonávali nějaký nátlak na lidi. To bylo nedorozumění. Já jsem se ptala na to, že když se lidé budou vracet dobrovolně a neorganizovaně, takže to bude souviset také s vysokými náklady. My se budeme snažit obnovit služby na severu, které umožní lidem návrat domů. Je lepší, aby se lidé vraceli, ale opravdu je těžko předvídat, co se v následujících měsících stane. Já také vím, že eh, Mali a Afganistán jsou eh, dvě různé země a také další země si nejsou podobné. Eh bien, merci beaucoup, Madame Georgieva, d'avoir partagé. Velice vám děkuji, paní Georgievo, za to, že jste nám poskytla přehled řešení obou krizí, i když eh, se situace liší. Náš výbor vás opravdu plně podporuje kdekoliv je to zapotřebí, co se týče realizace humanitární pomoci přímo v místě, anebo když požadujete, aby konfliktní strany dodržovaly tyto podmínky. Vy jste se zhostila své práce z plného přesvědčení, ale také velice horlivě. My podporujeme tyto humanitární cíle a doufáme, že až budete příště eh, na návštěvě v našem výboru, že budete moci informovat o lepších výsledcích nebo možná o vyřešení. Děkuji vám.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 Budeme pokračovat, než eh, všichni opustí jednací místnost. Vážení kolegové, vážené kolegyně, teď se dostáváme k dalšímu citlivému bodu na pořadu jednání. A to je situace v oblasti výživy a zásobování potravinami na světě. Eh, každý rok se předkládá zpráva o situaci eh, v oblasti bezpečnosti potravin, výživy a zemědělství. Je to investování do budoucnosti a jde o to, abychom se zhostili této důležité strategie a potírali eh, chudobu a podpořili udržitelný rozvoj. Jsme nesmírně rádi, že mohu přivítat pana Kosta Sestamulise, ředitele odboru pro ekonomiku zemědělského rozvoje ve FAO, který nám přednese hlavně budete do zprávy. A vítám také paní Stine Meonama z platformy Concord, která po prezentaci pane Stamulise nám přednese informace v oblasti působení nevládních organizací, které se angažují v rozvoji. Pan Stamulis má slovo minut. Good afternoon, thank you, chair. Dobré odpoledne, děkuji paní předsedkyně. Chtěl bych vám všem popřát hezký večer. Jmenuji se Kostas Stamulis a jsem ředitelem pro eh, divize pro zemědělský rozvoj a a hospodářství a chtěl bych eh, váš výbor dnes eh, seznámit s, s stavem zemědělství a potravin v zájmu lepší budoucnosti. Eh, je to je 65. zpráva organizace FAO a eh, je to ve vztahu boji s o vymícení chudoby. V tomto roce se zaměřujeme na roli investic v zemědělství v zájmu lepší budoucnosti. Bude to velice zajímavé, když se vrátíte k zveřejnění zprávy z roku 1947 a zejména 49, protože některé otázky, které byly eh, projednávány ve zprávě o stavu zemědělství za rok 2012, eh, připomínají zprávy z roku 47 a 49. Eh, je to dosti podobné. To tedy znamená, že jsme se ze situace tolik nepoučili. Motivace vypracovávat zprávy o stavu zemědělství vycházela z toho, že každý věnoval větší pozornost zemědělství, zejména e, v případě prvé potravinové krize. A e, diskus a diskutuje se o vytváření e, fondů pro zemědělství, kromě krátkodobých obav, které vznikly v roce 2007 a 2008 v souvislosti s explodujícími cenami potravin, si klademe otázku, když 1,9 když bude 9,3 miliard lidí na světě v roce 2050, uživíme se protože eh, ceny eh, už nejsou eh, stány, dány v zemědělství. Tak jak tomu bylo v minulosti, údaje ukazují, že zemědělství získávalo stále větší pozornost. Když se podíváte na trendy eh, oficiální pomoci zemědělství, tak eh, došlo k určitému obratu eh, kolem dekády, asi kolem roku 2000-2010 bylo to prostředí po krizi a to je zajímavé, protože podíl se v podstatě hroutil po dosažení eh, vrcholu eh, kolem 70 nebo 80 eh, a dosáhli jsme asi něco před, přes 3 v 90. letech a na začátku století. Tak tedy vypadá to tak, že tento vývoj respektoval vývoj cen a e, domácí vývoje v roz, výdaje v rozvojových zemích sledovali tento klesající trend cen, ale nevíme, zda e, je zvýšili po roce 2007 proto, že ty e, údaje nebyly úplné jde o kvalitu údajů, které máme k dispozici. Chtěl bych poznamenat, že tedy podíl eh, cílkového rozvojové pomoci do zemědělství eh, je také ve prospěch i dalších eh, sektorů, jako vzdělávání a zdravotnictví. Je, má klíčový význam pro celkový rozvoj a to ukazuje, jak ty omezené prostředky na pomoc zemědělství mohou mít obrovský dopad. Údaje z e, zahraničních přímých investic ukazují, že došlo k určitému obratu po začátku roku 2000. A situace je trochu odlišná, když se podíváme podrobněji na trendy. E, celkové zahraniční investice za 27 členských států se zdvojnásobily v období 2006, 2007 a 2008. Avšak pouze 6 investic šlo do zemědělství, jenom 4 eh, desetiny procenta šly tedy do skutečného zemědělství, do eh, tohoto sektoru, takže řešení nespočívá v této oblasti a zahraniční e, rozvojové investice do zemědělství se netýkají jenom těch odvětví upstream a downstream, ale došlo také k výměně přílivu e, prostředků do středně a vysokopříjmových zemích s e, malým přínosem pro hodně rozvinuté země. Ale Týká se to odpovědných investic. Tady jsou velké pochybnosti. Eh, příliš na potra... Vina, pot... jistota potravin, soukromé investice eh, plynou do rozvojových zemí, ale a tento obrázek je eh, velice důležitý. Ukazuje soukromé investice v zemědělství. To je to, co farmáři investují do svých eh, polí a eh, do stavu dobytka. A obrázek je vlastně stejný. Ukazuje, že soukromé investice do eh, zemědělství se zvyšovaly a bylo to možné díky poklesu cen po roce 2003. Ještě důležitější je tento obrázek. Kdykoliv hovoříme o investicích do zemědělství a o mobilizaci zdrojů, tak uvádíme jako příklad eh, veřejnou mobilizaci zdrojů, eh, veřejné výdaje a eh, za tímto účelem jsem také vytvořil začátek své prezentace. Když se podíváme na tyto údaje, soukromé investice a dále veřejné výdaje a státní výdaje do zemědělství, Eh, ukazují, že eh, farmáři sami platí čtyřnásobek toho, co vynakládají vlády, eh, než ukazuje oficiální rozvojová pomoc. To tedy Neznamená, že by tato pomoc nebyla důležitá, ale pokud chceme, aby se tyto investice zvýšily, potřebujeme více potravin a energie Musíme se podívat jako příklad na slona a ten je takovým zobrazením veřejných investic. Já mám omezený čas a nechci trvat na konkrétních údajích, ale eh, proč je tato zpráva důležitá? Je to proto, že se nezaměřuje na otázku, kolik farmáři investují do zemědělství, ale spíše na to, co dělají vlády pro rozvoj zemědělství a také, co by vlády měly učinit a tady je stanoveno, co by vlády měly učinit na podporu investic zemědělství. Poprvé máme k dispozici databázi, která zahrnuje soukromé investice do zemědělství. E, to jsme e, dříve nevěděli a e, je to díky analýzám, které se dříve neprováděly. To je tedy zásadní obrázek, který nám ukazuje investice do zemědělství. Proč je to důležité? Je to důležité proto, že dochází k navýšení kapitálu, který se který vytváří konec eh, konců větší přidanou hodnotu eh, v zemědělství. Pokud chceme navýšit eh, oprátkovost pracovních sil v zemědělství, tak musíme umožnit větší investice, abych to řekl takto, navýšit kapit dál do pracovních sil v zemědělství. A tady vidíme eh, eh, kapitál ve vztahu na pracovní sílu v zemědělství a tento obrázek je opravdu jasný a ukazuje nám, jak investice do zemědělství vypadají na osobu a eh, jak mohou zlepšit situaci a bojovat proti podvýživě. 47 zemí, které eh, usilují o naplnění eh, cílu tisíciletí, ukazuje, že nezměněný kapitál se asi eh, navýší o 70% ročně a dochází, tam, kde dochází k zhoršení situace, Kladomoru, Kladomoru, tam je negativní navýšení kapitálu na osobu v zemědělství. Eh, mohli bychom si eh, říct, co se skrývá za těmito údají, ale já se domnívám, že obrázek je naprosto jasný. Co se týče dvou oblastí, které eh, mají svůj podíl na začátku období cílu milénia, je to subsaharská Afrika a Jižní Asie. Tam eh, se zhoršil podíl nárůstu, tady je negativní nárůst do, e, e, kapitálu do zemědělství na osobu. A v některých případech eh, jsme konfrontováni s tímto paradoxem. V subsaharské Africe investice do zemědělství a změny kapitálu eh, na zemědělství a osobu jsou kolem 1,5 ročně. To je pozitivní, ale eh, zaznamenáváme tu negativní nárůst, pokud jde do investování do zemědělských podniků na osobu. Takže podobné indikátory, podobné ukazatele máme jako eh, pod výživu a podobně, ale myslím, že obrázek je dostatečně jasný. Eh, klíčový je význam mají zemědělci, kteří investují do svých vlastních eh, farem. Podívejme se na proměny, které jdou eh, až za po cenové pobídky. Když se podíváme na celkové investiční klima, tak v takovýchto případech používáme ukazatele eh, právního státu a veřejné zprávy to znamená investiční klima, to jde nad rámec zemědělství, ale jistě je tu určitá korelace. Eh, můžeme tu mít obdobný vztah s dalším ukazateli jako politické eh, eh, riziko, křehkost poměrů a podobně. Není pochyby o tom, že celkovými ukazateli je lepší veřejná zpráva, která vede k, tedy k lepším investicím do zemědělství. Avšak když se podíváme celkově na investiční klima nebo na veřejnou zprávu, to samo o sobě nepostačuje. E, e, struktura veřejné zprávy se musí zabývat zemědělstvím, e, zdroji pro zemědělství se zajistit tím eh, stabilní přístup k pozemkům a podobně. Eh, věříme, že se ubíráme správným směrem. Za prvé v roce 2012 jsme eh, se zavázali, že vytvoříme dobrovolné pokyny pro využívání přírodních strojů v souvislosti s potravinovou bezpečností. Tyto dobrovolné pokyny podpořilo 180 vlád. A také organizace občanské společnosti eh, i soukromý sektor. To znamená, že se setkávají s velkou podporou, i když jsou eh, dobrovolné a nezávazné, ale eh, je třeba, aby se pod ně lidé podepsali, takže více či méně mají závazný charakter. Je to politický proces, který souvisí se zprávou zemědělství a je to eh, eh, proces eh, zásad pro zemědělství. Ty v současné verzi přijal výbor pro potravinovou bezpečnost a bylo dosaženo politického souhlasu eh, několika zúčastněných stran, eh, soukromých subjektů i společnosti. Eh, jsou to tedy zásady, na kterých jsme se dohodli, které poskytou praktické pokyny a vodítka, aby tyto investice byly podporovány, vedly k potravinové bezpečnosti, respektovali prostředí a vyvarovali se marginalizace malých farmářů a podobně. Toto je velice důležitý proces a já jsem si jist, že jistě o něm také brzy uslyšíte, protože to bude průlomová záležitost v tom, jak velké investice budou přicházet do rozvojových zemí. Jednání budou dokončena za dva roky. V říjnu 2014 také budou dobrovolné pokyny a směry schváleny. My se domníváme, že politické prostředí pro rozvojové země se zlepšilo, především z hlediska cenových pobídek. My také vidíme, že nyní máme, existují lepší ceny než v minulosti a to je velice pozitivní vývoj. Celkové prostředí z hlediska pokroucených cen se také zlepšilo a my také doufáme, že se takto vytvoří cenové pobídky pro farmáře a farmáři budou investovat. Závěrem chci říci, že tady máme jednu důležitou otázkou. Já, tato zpráva není jakýmsi katalyzátorem. My jsme dospěli k tomu, že vládní investice do klíčových statků, což je například tak v Číně, tak vládní investice vedly ke snížení chudoby a také zvýšily k účinnosti zemědělství takže neexistuje rozpor mezi těmito dvěma aspekty. A také nákup soukromých, soukromého zboží vládami nebývá tak účinná cesta na podporu efektivity. Takže klíčová sdělení. Investice do zemědělství je jedna z nejefektivnějších strategií na snížení bídy a hladu. E, farmáři jsou největšími investory do zemědělství a také se na ně musí zaměřit investiční strategie. My musíme zvážit, e, jak má vypadat prostředí, tak aby farmáři investovali. E, příznivé investiční prostředí je důležité, ale není dostatečné. Je především důležité zabezpečit, aby malí farmáři získali speciální a zvláštní podporu na překonání překážek. A také vlády se musí zaměřit na veřejné e, statky a na to, aby se e, zde splnila sociální zodpovědnost. Děkuji vám, paní předsedající, za pozornost a omlouvám se za to, že jsem přesáhl svou dobu strikt, mais Výborně, já budu vždycky velmi striktní v dodržování času, protože nyní má slovo eh, pro, ne, bude mít čas sedm minut. Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové, já jsem si na ONMA. Eh, pracuji pro nevládní organizaci ECO v Nizozemsku, nyní hovořím za Concord, platformu nevládních organizací ze všech 27 členských států EU. Děkuji vám za příležitost seznámit vás s, vám, e, s tím, co děláme v oblasti zabezpečení potravin a uplatnění práva na potraviny, což se týká lidské důstojnosti, tedy lidé, kteří si dokáží sami vyprodukovat nebo zakoupit potraviny, které potřebují. Netýká se to charitativních kroků či distribuce zbytků této souvislosti si vážím také vyjádření FOV o tom, že většina investic je činěna ze strany drobných producentů. Nyní, když vycházíme od zemědělců, musíme se zaměřit na to, jak zlepšit investiční prostředí, aby mohli zemědělci sami zlepšit zabezpečení potravin pro sebe a své rodiny. Nevládní organizace spolupracují s rodinami a drobnými farmáři, aby zlepšili produktivitu E, s tím, že budou využívat méně nákladné a více trvale udržitelné techniky a budou mít přístup na místní a regionální trhy. Chceme také podporovat zemědělce v tom, aby měli přístup na vlastní farmy a aby také dostávali za své produkty rozumnou návratnost. Chci zmínit pět aspektů k tomu, co Evropa může dělat, respektive co může dělat Evropský parlament ve vytváření prostředí příznivého pro zemědělce. Je znak e, e, rámcová politika bezpečnosti potravin, společné cíle pro zemědělství, vyjednávání o vyjednávání v Římě, o odpovědném financování a Eh, také sdělení o výživě a pak koherentnost politiky. To vše by mělo být zakomponováno do, do sta- dalších bodů. Rámec bezpečnosti potravin nebo zabezpečení dodávek potravin, to je výrazný dokument, který vznikl v roce 2010 a byl přijat. Eh, nicméně rada žádá o plán implementace, žádala o tento plán před třemi lety a zatím takový plán nevznikl. Implementační plán by měl odrážet tři vstupní body. Jednak ústřední roli drobných zemědělců, agrotechnologie a právo na potraviny. Jednak eh, právě zabezpečení dodávek potravin by se mělo směrovat na ty, kteří trpí hladem a zaměřit se také na podporu drobných producentů, především žen, a umožnit takovou politiku, která by se dala dobře implementovat a monitorovat se do účinnosti. Nezbytná je podpora investice do výzkumu takových systémů, které podporují agroekologickou produkci a zajišťují biodiverzitu. Zároveň je nezbytné vytvořit příznivé podmínky pro přístup k místním, regionálním a mezinárodním trhům. Mezinárodní plány v tomto smyslu by měly odpovídat také místním a regionálním plánům pro rozvoj jednotlivých zemí. Ruku v ruce s tímto plánem je také nutné vytvořit eh, plány eh, pro výživu stavu eh, a nouzové situace. Chceme proto, abyste vyvíjeli tlak na komisi, aby urychlila přípravu plánu eh, ve spolupráci s členskými státy a to by mělo odrážet hlavní priority v politice zabezpečení dodávek potravin. Tento plán musí jasně specifikovat vstupy od jednotlivých členských států, aby zajistil odpovědnost těchto států a také vysledovatelnost fondu. Musí zajistit také koherentnost a koordinaci akcí mezi členskými státy. Společná zemědělská politika, eh, která probíhá reformou od roku 2010, eh, se stala předmětem několika vyjádření organizace Concord. My jsme zdůrazňovali, jak by mělo být tato oblast příznivá životnímu prostředí, neměla by narušovat ob obchod a měla by odpovídat na potřeby jednotlivých regionů. Ehm, podstatná eh, otázka reformy se týká závislosti eh, podstatné části na živočišné výrobě, což znamená narušení krajiny, narušení vzorců a narušení spolupráce, především ve prospěch velkých korporací a na úkor drobných zemědělců. Já jsem tu situaci eh, připravila také názorně a k tomu máme dokumentaci k dispozici tady v sále. Eh, pro plenární zasedání v březnu chci, abyste předložili pozměňovací návrhy, které se týkají implementace reformy SZP, ty vznikly již dříve, ale nebyly zapracovány. Konkrétně by měla být zaměřena na eh, eh, snížení závislosti na dovozu kukuřice a soji, eh, ale zároveň zajištění produkce bílkovin. Také jste žádali na to, o to, a to žádal také výbor pro životní prostředí, eh, a pokuste se přesvědčit kolegy ve výboru pro zemědělství, že je nutné zajistit koherentnost s ekologickými politikami eh, a také politikami rozvoje společná zemědělská politika, jak řekl můj eh, kolega z FAO, reforma CFS je zásadní z hlediska úlohy zabezpečení potravin po celém světě. Eh, právě jednotlivé státy by se měly mít možnost vyjadřovat E, v těchto diskusích. CFS tedy e, i nadále pokračuje v diskusích o investicích do zemědělství. Důležité je, aby EU zastávalo pozici koherentní s vlastní potravinovou politikou, která vychází na právo na zpráva na potraviny. Musí to jít také ruku v ruce e, s celkovými procesy společného rámce a tak e, to souvisí také s řízením a e, obhospodařováním půdy. Prosím, zvažte pozici tak, e, abyste zapracovali výsledky konzultací a abyste mohli nabídnout podporu drobným farmářům, také brali v úvahu pokrok z hlediska práva na potraviny. Analyzujte také stanovisko EU v dalších diskusích mimo strategický rámec a to i z hlediska toho, jakou úlohu bude sehrávat EU ve společném strategickém rámci žádná bezpečnost bez bezpečnosti výživy. Chceme se e, zaměřit na spojení zemědělství a výživy. Cokoliv e, se děje zemědělství, má mít dopad na výživu, ale cokoliv také má zlepšit výživu, by mělo prospívat také drobným zemědělcům. Víme, že Evropská unie zaujala přední místo v oblasti výroby potravin ve výživě a víme také, že komise v současné době připravuje k výživě sdělení a chceme tedy apelovat na vás, abyste připravili vývoj zprávu v reakci na toto sdělení a opět apeluji na koherentnost především v souvislosti se společným strategickým rámcem. Všichni víme, že koherentní politika má zásadní význam pro zabezpečení potravin, protože je to multisektorová problematika a proto musí jednotlivé politiky do sebe zapadat. Ehm, jedině tak je možné uplatnit právo na potraviny. Proto chceme apelovat na vás, poslance, abyste spolupracovali s dalšími kolegy a hodnotili možnosti pro obchodování, rozvoj zemědělství a další, tak abychom mohli v praxi uplatnit právo na potraviny. Děkuji mnohokrát a slovo eh, mají poslanci. Pan Gerenc, prosím. Děkuji, chci poděkovat oběma vystupujícím za velmi zajímavé vystoupení a konkrétně k zástupci FAO chci dělit, že to bylo poprvé, co jsem slyšel někoho tak jasně vysvětlit, že existuje přímá vazba mezi eh, dostatečnou cenou na straně jedné a motivací zemědělce produkovat. Ono to zní velmi banálně a triviálně, že si to často ani neuvědomujeme. A e, vede nás to k otázkám, jaká politika by z toho měla vyplývat. Pokud jsou zvýšené ceny e, nezbytné pro produkci v oblasti zemědělství, znamená to, že nízké ceny e, pak odrazují od zemědělské produkce. Je to opravdu tak? Konkrétně třeba v Sahelu, kde rolník produkuje jednu tunu obilnin a za vysokou cenu může si vydělat jeden dolar denně a pokud toto má být cena, kterou má dostat za deset let a pokud dostane třeba i půl dolaru denně, to je samozřejmě rozdíl. A klademe si otázku, zda tedy ceny mají být vytvářeny tak, aby skutečně nebyly odrazující, aby byly spíše motivující. A to je velmi zajímavé. Svět se obrací směrem k liberalismu v oblasti hospodářství a nepůsobí to problém, protože máme systém, eh, kde máme takovou cenovou politiku, která dostatečně hodnotí ty, kteří jsou nejslabší, anebo na straně druhé vedeme takovou zemědělskou politiku s trhem, kde vzniká chráněný trh. A tady eh, chci ještě jednou poděkovat zástupci FAO a e, děkuji tedy především za jasná vysvětlení. Chci ještě zmínit, e, že epizodě zmínil, že pokud chceme vyřešit zemědělství, musíme řešit zemědělství komplexně, protože pokud stanovíme jednu cenu, má to být jednotná cena, která by měla platit pro obilně nevzniklé v Sahelu ve Francii, Eh, nebo v Číně, tak v takovém případě se dostáváme do velmi složité situace pro řadu zemědělců, kteří poté přestanou v zemědělství působit. Děkuji a dávám slovo panu Cortés Lastrovi. <clears throat> <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. I já děkuji oběma vystupujícím. ve výboru pro zabezpečení potravinových dodávek se mimo jiné hovořilo o tom, že vývoj zemědělství může být založen na zemědělských družstvech. A já se chci pana ředitele zeptat, zdali družstva by mohly být řešením otázky dostatku potravin. A potom tady je také otázka rozdělení zemědělských ploch. Tady máme ještě hodně práce. To má také co dočinění s tím, co řekl pan Görenc. Jestliže se jedná například o určité produkty a půdy, neboť na půdě se dá produkovat eh, jedna plodina anebo několik plodin, tak aby celý systém byl trvale udržitelný. A potom třetí problém je otázka infrastruktury neboť často nemají farmáři k dispozici prodejní infrastrukturu a to bývá velký problém a v právě prodej bývá velkým problémem a také možnost zřídit si vlastní problém. Pan Weigl. Ano, i já jsem sledoval vaše folie, které u ukazovaly, že se ceny zemědělských produktů zvyšují. A možná, že to je dobrá tendence pro výrobce potravin. Já bych se vás chtěl zeptat, co souvisí právě s těmito zvyšujícími se cenami. Já právě zvyšující ceny podporuji, protože se domnívám, že potraviny jsou příliš levné. A většina výrobců bojují s cenami. A můžete nám říci, kolik z navýšené ceny dostane výrobce a kolik se ztratí vlastně na straně zpracovatelů a obchodníků a dalších prostředníků. Protože to je zcela principiální otázka. Merci beaucoup. Je Děkuji. Děkuji a dávám slovo panu Leonaru Midimu z komise. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. My vít vítáme zveřejnění zprávy SOFA a my jsme také byli přitom, kdy byla tato zpráva v Římě v prosinci vydána. A jsme také rádi, že kvalita a výše investic se zvýšila. Také souhlasíme s eh, klíčovými výroky pana Staumulise také komise se zabývá otázkou zabezpečení potravinových dovádek. Máme na to různé odbory. Například v akčním plánu DG20, tento plán byl schválen zemědělskými ministry v roce 2011. V rámci tohoto plánu sledujeme iniciativy, které zahájilo francouzské předsednictví a posléze se v nich pokračovalo formou schůzky G20 a tady se také rozvíjí partnerství PPP a následující, tedy letošní ruské předsednictví se nadále bude zaměřovat na produktivitu a řízení rizik. My se domníváme, že také e, zabezpečení potravin e, souvisí s Eh, dostupností půdy. A proto také doporučujeme, aby eh, u půdy a u lesů eh, byla zřízena dobrá zpráva. My také podporujeme proces, o kterém řečník hovořil, o dobrovolném rámci, o také zodpovědných investicích do zemědělství. My se domníváme, že eh, je třeba podpořit investice do zemědělství, které také budou respektovat například životní podmínky a přírodní zdroje eh, my zorganizujeme společně s DGFko workshop v Dubnu a tam se budeme zabývat i soukromými investicemi v subsaharské Africe a také se budeme zabývat tím, jak evropské firmy a, a v africké zemědělství spolupracují. A budeme také vycházet z toho, že vlády a soukromý sektor mohou eh, více také vytvořit integrované hodnotové řetězce a tak zabezpečit lepší zásobování potravinami v Africe. My budeme také podporovat eh, tvoření družstev, farmáři v Africe Eh, existuje jeden zemědělský eh, program, který je důležitý pro zemědělství z hlediska například výzkumu, protože výzkum má také velké dopady na snižování eh, chudoby a také na další zlepšování životní úrovně v prohlášení Maputo Eh, se zdůrazňuje, že situaci v Africe je třeba zlepšit a také v příštím eh, roce eh, budeme mít rok rodinného zemědělství a budeme se především zabývat překonáním překážek v této oblasti. Rozvojové země jako takové se musí zaměřit na zemědělství a musí podporovat malé farmy, kde je možné co nejvýše, nejvíce zvýšit produktivitu. My hodláme také dále spolupracovat s našimi africkými partnery, tak abychom co nejvíce pomoc a dotace zaměřili. My budeme také koordinovat soukromé a veřejné iniciativy. Společně s FAO a s dalšími mezinárodními organizacemi takto můžeme sehrát důležitou roli mezinárodní společenství by se také mělo vyjádřit eh, k, k trvale udržitelné politice. A v této souvislosti se musíme zaměřit na energetickou politiku, na zemědělskou politiku a v roce 2013 bude vydána aktualizovaná zpráva právě za tuto oblast. Merci beaucoup, monsieur Stamoulis. Děkuji mnohokrát. Pane Stamulisi, máte pět minut. Um, thank you very much. Uh, Velice vám děkuji. Chtěl bych poděkovat za otázky, které mi umožňují, abych se dostal k některým otázkám, na které mi nezbyl čas. Já se domnívám, že ta první otázka se týká cen. Když rostou, rostou, protože se zvyšuje eh, produktivita v zemědělství. A problém je ten, že nárůst produktivity a nárůst produkce eh, jde někam jinam a zemědělci v rozvojových zemích eh, zaznamenají jenom nízké ceny. Jenom takový typ investic by umožnil, aby z toho profitovaly i chudé rozvojové země a obstáli v konkurenci na světových trzích s nízkými cenami. A za druhé bych chtěl říci, že je tu určitý klín mezi mezními cenami na hranicích a mezi výrobními cenami v zemědělství. A tento Klín by mohl vést k agregaci tří věcí. Za prvé je to rozdíl ve vývoji, je tu nedostatek struktury, nedostatek eh, místních trhů a tak dále. A za druhé jste hovořili o prostřednících eh, jako důvod, proč eh, trhy nejsou nutně konkurenceschopná. Jsou to lidé, kteří mají zvláštní moc na trhu. Jistě je to dáno vnitrostátní politikou, eh, která eh, subvencemi nebo eh, daněmi schrábne určitou část ceny pro jiné účely a tím se rozevírá tento tato propast, zvětšuje se tento klín. A Měly by se ty ceny blížit těm, které se e, e, požadují, když překračují hranice. A potom ještě otázka. E, hovoříme o nárůstu cen, ale postupný nárůst cen zaznamenáváme již od roku 2003, kdy došlo k nárůstu světových cen. Někteří zemědělci v rozvojových zemích z toho profitovali ale věnovali se extenzivní produkci. A máme tu jeden obrázek, který ukazuje celkový faktor produktivity, jak k tomu nedošlo v některých chudých oblastech světa. Tam byla produkce sice rozšířena, ale produktivita nestoupla, proto tedy nedostatek investic, ale souběžně eh, dochází k explozi cen a eh, na trzích po roce 2007 převládala volatilita eh, cen. Tak tomu už není ta exploze byla zpěta s volatilitou cen, zejména v takovém prostředí, kdy eh, zemědělci nemají žádné nástroje, jak se vypořádat s riziky. A eh, dále eh, se to týká úsilí zejména produkovat kukuřici, ale to přece eh, není možné v rozvojových zemích eh, jen tak lusknutím prstu. Eh, takovéto otázky musíme zohladit. Takovýto vývoj cen je v neprospěch rozvojových zemí a v neprospěch spotřebitelů. Musíme tedy zareagovat na potřeby farmářů tím, že budeme současně řešit problémy nejchudších spotřebitelů. Takovéto nástroje mají být eh, součástí strategie zlepšování eh, zabezpečení potravin, takže je třeba zajistit eh, zemědělské zdroje z hlediska prostředí, ale také také je třeba zajistit ziskovou účast v zemědělství a to nám ukazuje, jak jsou takovéto investice kritické. Diverzifikace plodin versus jedno lidé pěstování. Není tu příliš mnoho typů. Někteří budou diverzifikovat kvůli rizikům, protože eh, budou produkovat sice eh, ziskové plotiny, ale eh, rizikové. A potom přejdou k monokulturám, protože tu shledávají určité pobídky, takže k tomu nemůžeme přistupovat dogmaticky k žádnému typu zemědělství je třeba zajistit eh, velký nárůst eh, produktivity u těch důležitých plodin, po nichž je velká poptávka na světě. Já souhlasím s tím, že pro nás eh, potraviny jsou někdy příliš levné, proto se 30 potravin eh, v, po distribuci vyhazuje, protože jsou tak levné, ale eh, musíme se z toho poučit. 5 až 6 rozpočtu pro potraviny není příliš mnoho pro ty, kteří 60 eh, nebo 70 vynakládají na potraviny, ale 10 procentní nárůst může být katastrofální. Co se týče infrastruktury, souhlasíme eh, s tím, že na místo toho, aby rozvojové země eh, se věnovaly politicky motivovaným subvencím, eh, měli by se věnovat infrastruktuře a vytvářet trh je třeba se podívat na historii eh, podpor v rozvojových zemích, eh, podpor v zemědělství. Družstva ano, ale nový typ zemědělských družstev eh, můžete prosím být e, stručný, protože vaše kolegyně chce také vystoupit. To je tedy ten důvod. A e, malo obchod se soustředuje, je třeba mít tedy e, z družstva, která se budou efektivně zabývat koncentrovanou činností maloobchodem a distribucí. Ne starý typ družstev, ale nový typ obchodních společností, takových družstev zemědělců. Děkuji. Já jsem také tajemníkem eh, z výboru pro světovou bezpečnost potravin, takže eh, chápu to, to konstatování. Děkuji. Ano, ale nenechal jste nám moc času. Eh, paní Mehrová z Concordu, já se pokusím o stručnost. Nejprve zahájím k problematice výboru pro eh, světovou bez, eh, bezpečnost potravin, zajištění dodávek potravin. Já apeluji na koherentnost vašich pozic především v G8 a G20, politických procesech a diskusi o zabezpečení dodávek potravin. Důležité je, že drobní rolníci, producenti mají také svůj hlas, který je slyšen a je důležité o těchto otázkách diskutovat ve výboru pro zabezpečení dodávek potravin a také na půdě G8 a G20 s tím, že e, Evropská unie by měla jednat koherentně na všech těchto fórech Ehm, především ehm, tam, kde není hlas drobných zemědělců často slyšet. Já si dovolím ještě jednu připomínku eh, k problematice vysokých cen potravin. Musíme si připomenout, že vysoké ceny potravin nutně neznamenají vysoký příjem pro farmáře. Ehm, a k připomínce, která se týkala partnerství veřejného soukromého sektoru a intervencí. Ehm, chci připomenout, že priority drobných producentů potravin zůstávají ehm, nejdůležitější, a to i v těchto partnerstvích. Co se týče monoprodukce a rotace ehm, plodin, pro nás je podstatná trvale udržitelná produkce e, agroekologie agroekologická produkce a ke, ke zvýšené produkci, ano, to je potřeba, ale nezapomínejte na to, že v této chvíli se setkáváme s plítváním, které představuje zhruba, 30 produkce. Pokud tedy se pokusíme snížit toto plítvání, nebudeme potřebovat výrazný nárůst produkce. To je takové varování. A to je všechno. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji také panu Stamulisovi, že jste přišli. Vám oběma děkuji za to, že jste se s námi podělili o užitečné informace, které nám v práci velmi pomohou. Děkuji také všem, kteří se tohoto jednání zúčastnili. A nyní dostáváme k dalšímu, poslednímu, ano, poslednímu bodu dnešního jednání. Náš kolega Michael Cashman je tady a měl by nám přednést svůj návrh zprávy k druhému eh, revizi dohody z Kotonu ehm, s tím, že eh, rovnou panu Kašmanovi dám slovo. Merci. Merci. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl velmi stručně hovořit, protože jsme o této revizi již mnohokrát hovořili. A je tady mezi námi Klaus Rudichhausen, který také jednal o této revizi a již mě také slyšel uh, jak jsem již několikrát na něj pěl chválu, ale také jsme měli velké pochybnosti týkající se článku 4. Takže já nechci nic kritizovat. Já chci pouze se tedy zmínit o strategii, kterou navrhuji. Je důležité, abychom postupovali konzistentně a parlament v této věci konzistentně postupuje. A komise a také vyjednávači musí postupovat konsistentně z hlediska revize článku 8 a také se to týká, aby byla zde začleněna nediskriminace kvůli sexuální orientaci. To je to, když král nothing shall come from nothing. říká své dceři, že ho musí milovat. A my musíme také vidět to, že často dochází k jednání, kdy se obětují základní a základní práva a také lidská práva, neboť často se vyjednává a jednoduše lidská práva jsou pošlapávána. Takže stručně, my známe právní základ, to je e, článek 95 dohody Kotonu. První revize byla v roce 2004-5 a potom druhá revize byla ke konci května 2009. A důvody pro revizi byly to, aby se zachoval skvělý charakter partnerství mezi AKT a zeměmi EU a také je to opravdu jedinečný charakter a šlo o to, aby se přizpůsobila dohoda zásadním změnám v mezinárodních vztazích a dále, aby se rozvíjela témata, která jsou zásadní pro obě dvě strany, což jsou politické a institucionální dimenze, dále je to hospodářská spolupráce, regionální integrace a obchod a také rozvojové financování a spolupráce v oblasti rozvojové pomoci Komise vyjednala revizi, Brada ji podepsala, všechny země EU a AKT měly tuto revizi mezi tím ratifikovat, ale zatím ji všechny neratifikovali. A nyní v závě, jsme v závěrečné fázi, kdy má poskytnout souhlas parlament. A já jsem do, se domníval, že my bychom měli udělat poslední krok i dokonce, když nebyla dokončena ratifikace, ale pan komisař eh, eh, Piebalgs se domnívá, že také tento poslední krok je důležitý jak pro země EU, tak i pro země AKT. Dohoda obsahuje hodně pozitivních aspektů, například potravinová bezpečnost, cíle tisíciletí, trvale udržitelný rybolov, dále tady spolupráce s Africkou unií a také role občanské společnosti. Já jsem vyjádřil určité pochybnosti, které které také vyjádřili ostatní a o tom také hovořila zpráva paní Žolí z prosince 2009. Většina pochybností se však neobjevuje ve, finále, ve finálním textu, což je například podpora spravedlivého obchodu, potom také daňové úniky a další věci. Důlež, nejdůležitějším bodem pro nás, pro parlament byl již několikrát vyjádřen. A to se týká jednání, aby se posílil eh, otázka lidských práv což je článek 8 eh, odstavec 4 a ten, tato část nebyla správně reformulována a pouze tady se opakuje formulace eh, z článku 2 eh, z dohody z Charty o lidských právech. ale tady eh, musíme například eh, brát v potaz to, že homosexualita je stále považována v mnoha zemích činnost a také dochází eh, v některých afrických zemích k postihování těchto menšin. A právě proto musíme vyslat jasný signál, že nehodláme akceptovat jakákoliv porušování lidských práv. A když budeme mlčet, tak budeme pouze mlčky přihlížet ke změně legislativy, protože tato legislativa přímo kriminalizuje eh, to, jestliže je někdo homosexuál. A právě proto se domnívám, že se tímto aspektem také musíme zabývat. Zatím se to ne, nebylo adresováno a já jsem se zúčastnil různých jednání, ale zatím se o nediskriminaci na základě sexuální orientace nediskutovalo. Také jsem se sešel s velvyslanci se zemí, ze zemí AKT, kdy nám velvyslanci řekli, že osm článek 8 Odstavec 4 neobsahuje sexuální orientaci. Tady je dobrá vůle na straně komise, ale na druhé straně nemáme žádnou odezvu. Odezva ne, byla žádná. My to musíme otočit a právě proto se právě proto doufám, že získám podporu všech politických stran ve sněmovně, tak abychom vyslali nejsilnější signál, že když se útočí na lidská práva, tak že neexistuje hierarchie lidských práv, že některá budou obětována a jiná budou posilována. Tak nelze jednat v rámci EU. Tak se nedá jednat v rámci EU, která se zrodila z popelu druhé světové války, protože za druhé světové války jsme měli krematoria právě pro lidi, kteří byli vnímáni že, jako, že jsou odlišní a já podporuji revizi dohody, ale dělám to zdrženlivě. Jestliže vyjádříme souhlas, tak za následujících podmínek musíme vyjádřit také to, že eh, jsme zdrženliví eh, podpořit text, který nevyjadřuje celkovou podporu lidských práv a je třeba také uvést nediskriminaci na základě sexuální orientace v článku 4 odstavec 8 Děkuji vám, paní předsedající. Rád zodpovím veškeré otázky a nebudu dále citovat Shakespeare monsieur Cashman. En tout cas, je peux déjà vous dire... Děkuji, pane Cashmane. Já jsem chtěla již říci, že podporuji váš článek 8, odstavec 4, eh, tak jak jste správně řekl. A nyní dávám slovo nejprve komisi. Komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám za Děkuji vám. Děkuji vám za příležitost, že mohu na to zareagovat eh, na příspěvek pana Kašmana. Eh, za prvé nemohu eh, citovat Shakespearea, ale chtěl bych říct, že jsem velice rád, že se dnes mohu zúčastnit, jak již bylo řečeno, měl jsem tu čas, čest, že jsem se zúčastnil vypracování revize a já bych vám chtěl poděkovat za všechny pozitivní aspekty, které jste zdůraznil, které se nám podařilo vnést do této revize krize, která byla započata pouze jako eh, technická modifikace a stala se z toho nakonec opravdu podstatná revize textu. Děkuji, že jste zdůraznil všechny tyto věci, kde se nám podařilo dosáhnout podstatného zlepšení. Z mnoha ohledů to eh, bylo pro mě i náznakem toho, že naše partnerství je opravdu živoucí a silné a může se ještě dále eh, rozvíjet. To musíme vzít v potaz i v budoucnosti. Jistě nepodařilo se nám dosáhnout všeho a eh, já mohu zopakovat to, o čem hovořil pan zpravodaj, například také finanční transparentnost, mobilizace vnitrostátních zdrojů a je to ještě celá řada dalších věcí. Nepodařilo se nám prosadit mnoho z toho, co jsme si přáli a e, my jsme e, požadovali některá témata od našich partnerů z AKT. E, my jsme Eh, naprosto přepracovali tu kapitolu o obchodu. Eh, dosahujeme sice omezeného eh, pokroku a vyžaduje si to ještě pěší, bližší vyjasnění, abychom drželi krok s realitou. Nejsou to také podstatná zlepšení. Co se týče některých výhrad, o kterých se pan zpravodaj zmiňuje, ano, nepodařilo se nám eh, dosáhnout eh, těchto otázek a já souhlasím s tím, že zůstanou na seznamu témat, která je třeba projednávat při další revizi. To je jasné. Ano, vy eh, eh, zdůrazňujete článek 8. Já bych chtěl říci, že bych nesouhlasil s tím, že eh, nefunguje politický dialog. My předkládáme přesně tuto otázku, ke které jste se vyjadřoval. Vznášíme ji v politickém dialogu a e, podařilo se nám rozpoutat diskuzi. Jenom jako e, příklad bych chtěl říct, že se vede na toto téma e, velice živý dialog v Ugandě. To tedy neznamená, že všechny státy AKT odmítají o tom diskutovat. Odmítají to pouze, pokud eh, mají dosáhnout společného stanoviska všech 79 nebo 80. To je ten problém. Je velice těžké překonat eh, tento odpor, ale můžeme vést individuální jednání s těmito zeměmi a eh, Přitom nás ujišťují, že je třeba změnit legislativu nebo se zmiňují o určitých problémech, takže bych chtěl říct, že realita až tak špatná není. Já nechci jít do detailů, podařilo se nám změnit opravdu mnohé a také víte, že komise se jasně vyjadřuje k tomu, že současná formulace článku 8 odstavce 4 nám dovoluje diskuze a zahrnutě diskriminaci na bázi sexuální orientace, alespoň my jsme tak chápali text OSN a nemůžeme jít nad rámec tohoto jednání. To je trochu problematické a e, toto jednání na tom téměř ztroskotala. Při tom jednání to byl pod slomu v určité fáze bylo nutné učinit rozhodnutí, aby jednání nestroskotala. A protože jsme přesvědčeni o tom, že článek 8 v současném znění pokrývá tuto otázku, a že jsme přesvědčeni o tom, že se to projednává v politickém dialogu, takže jsme eh, uzavřeli eh, jednání na tomto eh, základě. Budu této otázka při dalším jednání. My to vnímáme zcela jasně a po hlasování na plenárce se k tomu komise zaváže. E, my to chápeme naprosto jasně a víme, že je to velice důležitá otázka, k níž bude nutné se znovu vrátit. I nad rámec třetí revize, až o tom budeme hovořit za čtyři Eh, za šest let eh, o situaci po roce 2020, až bude tedy rok 2016-17. Eh, dohoda bude ratifikována, bude se blížit ukončení platnosti. Takže tuto otázku budeme muset snést i v budoucnu. A je opravdu velice užitečné, že jste jednal s velislanci zemí AKT protože to, co se stalo při posledním jednání, eh, bylo to, že eh, AKT řekli, nepodařilo se dosáhnout společného postoje a nemůžeme dále jednat, protože naše členské státy s tím nebudou souhlasit. Musíme se z toho tedy poučit. Pro příští eh, jednání na toto téma je nutné připravit půdu, aby se to neobrátilo proti nám, aby i to e, sice budeme e, brát v potaz různé postoje jednotlivých států AKT, ale e, pomůže nám to dosáhnout pokroku při jednotlivém jednání. Já bych chtěla doporučit, aby jste souhlasili s touto dohodou, abychom mohli pokročit dále, protože nám otvírá cestu pro další rozvoj. Děkuji vám za doporučení souhlasu. Doufáme, že parlament bude eh, proto hlasovat. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Kerenc. Děkuji vám, paní předsedkyně, a chci poděkovat Michaelovi eh, za eh, krásný přehled o vlastní zprávě a vidíme také určitý pokrok, ačkoliv to možná úplně není jasné, není možné, není, nevíme, zda proběhne ratifikace dohody, ale v každém případě eh, závěry, které zde Michael nabídl, eh, byly jasné. Co však zůstává trošku nejasné, jak interpretovat článek 8.4 eh, vy jste slyšeli, jasně to tu zaznělo, že článek 8.4 se eh, věnuje v zásadě nediskriminace na základě sexuální orientace, homosexuality a podobně. Eh, a mm, vím, že v řadě států AKT se o těchto právech vyjednávat nedá. A ta nejednoznačnost je, jak vyřešit tu situaci. Eh, bude pravděpodobně nutné Ehm, pohlížet do budoucnosti, pokud tedy ne okamžitě, tak alespoň s výhledem do budoucnosti, jak tuto ambiguitu, jak tuto nejednoznačnost eh, vyřešit. Eh, protože ehm, ne, je pokrok v této oblasti nezbytný. Ehm, vím, že Michael tady hovořil o setkání s velvyslanci řady států AKT s tím, že tito velvyslanci nám řekli, že ehm, orientace, diskriminace osob s jinou sexuální orientací je zakořeněna v koloniální minulosti daného státu a tím pádem nejlze vést jakýkoliv dialog. Ehm, vy jistě víte, Eh, že se samozřejmě nabízí okamžitá reakce a my se musíme ale dostat na toto a dokázat překonat ty odkazy na koloniální minulost. Já chci poděkovat Michaela, který je vysoce citlivý k těmto tématům a děkuji tedy za to, že vede tuto diskusi, velice základní diskusi eh, ale zároveň přistupuje k té problematice dostatečně pragmaticky, abychom mohli dosáhnout pokroku a aby bylo možné dohodu ratifikovat, musíme si také uvědomit, a to si musí uvědomit také strana KT, že v reakci že bude nutné reagovat na tuto zprávu a bude nutné také zblížit naše E, názory. A musíme uvažovat o interpretaci. A zároveň víme, že e, budeme muset také pracovat e, na budoucnosti. Já jsem rád, že v roce 2020 budeme mít jako nově utvořenou dohodu s AKT. Zcela jistě dojde k modifikaci Eh, řady aspektů, ale budeme mít politický rámec, eh, který nám umožní zajistit eh, to, co dnes nemáme, tedy určitý rámec, který má výsadní postavení. Protože vůbec rámec vyjednávání EU-Afrika je často nezaplněný nabízí se možnost tam řadu věcí skonstruovat, proto chci ještě jednou Michaelovi poděkovat za vystoupení a beru si k srdci také jeho doporučení. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Myslím, že pan Klaus Schauser chce, ne, nechce se vyjádřit. Pan Kašman. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji vám také za vystoupení a děkuji vám za podporu. Vystupujete naprosto konzistentně v této problematice a také to platí o dalších členech výboru. Já bych rád, jak si řekl, já mám trošku jiný názor a doufám, že vám nebude vadit, když to řeknu. Říkám to jako člověk, který je gay a který eh, ví, že se mohl narodit v Kamerunu, Ugandě, Nigérii nebo těchto dalších zemích, kde v současné době eh, diskriminace nejenom, že přetrvává, ale narůstá. Eh, to vyšlo z jednání s prezidentem Musevinim. Zákon, který kriminalizuje homosexualitu tam platí i nadále. V Nigerii se situace také zhoršuje, rozhodně se nezlepšuje. To platí i o Kamerunu. A rok po eh, té, co byl zabit David Kato, velký aktivista za práva eh, osob s odlišnou eh, sexuální orientací, byl zabit, tak vrahové nebyli pohnáni ke spravedlnosti. Dívejte se na dokument, který se jmenuje Kuču a který vychází z aktivit, těchto aktivistů v Ugandě, v samotné Africe, kde je takové utrpení, eh, které by mohlo být doporučeno, eh, doprovázeno je radostí a smíchem. Eh, představme si, když někdo Eh, během pohřbu řekne, já jsem nevěděl, jaký David je, teď to vidím a bude se smažit v pekle. A když se snažíme, jak rodina eh, chce tělo svého milovaného nechat pohřbít, eh, skutečně způsobem, který je humánní a vůbec jeden jediný život, který je takto obětován, je život, který obětován být neměl, protože cenu takového života vyčíslit nedokážeme. A článek 8.4 je v této souvislosti tak neúčinný, eh, tak povrchní eh, a E, samotné vyjádření vzájemné obavy, mutual concern, všechny státy a KT se otačí řeknou, no možná vám to vadí, ale nám to nevadí, žádné obavy u nás z toho nevznikají, žádná vzájemnost tam není a proto nemáme základ, na němž bychom mohli vyjednávat e, řeknete to, že je to výrazné partnerství. Ano, dobře, e, máte pravdu a doufám, že ji máte. Já tady vím velmi málo o této problematice, ale pokud nedojde k nějakému vývoji, mm, pokud ne, tak skutečně bude plítváno lidskými životy. Já doufám, že se zlepší životy lidí v zemích, na které se často zapomíná v důsledku barvy jejich kůže, původu, etnického původu, anebo také proto, že to jsou třeba gejové, bisexuálové, transsexuálové. A pokud budeme trávit spoustu času vyjednáváním, celá dohoda pozbyde platnosti, Neměli eh, bychom trávit čas snad lépe. Eh, nedá se čas trávit lépe než usilováním o spravedlnost pro lidi, kteří se ke spravedlnosti nedostanou. To je také důvod, proč já jsem se rozhodl angažovat politicky a doufám také, že dostanu plnou podporu našeho výboru eh, pro doporučení, která jsem připravil a také pro ty výslovně uvedené obavy, které jsou pro mě zásadní. Omlouvám se za to, že jsem hovořil déle, než jsem měl. Děkuji mnohokrát, pane Kašmane. Ještě před úplným závěrem mi dovolte připomenout, že termín pro eh, pozměňovací návrh je 21. února v poledne a hlasovat se bude 19. března. Vážení kolegové, přerušuji jednání a setkáme se zítra v 10 hodin za zavřenými dveřmi, abychom diskutovali o rozvojových nástrojích a pak eh, ještě předtím, tedy v 9 hodin, bude zasedání koordinátorů. Děkuji vám. Gracias.